Vítám vás na dnešním zasedání. A pan ministr Marek Savinský, který zde zorganizoval mnoho setkání o zemědělské reformě, a tomu bych rád poděkoval, jakož i komisi a radě. Toto setkání, kterou, které komise zorganizovala, eh, bude zde mít mnoho příspěvků. Komise také tyto eh, příspěvatele pozvala. A i to vše v konstruktivním rozhovoru, kde se všechny tři instituce e, zasazují o to, aby vytvořili budoucí zemědělskou e, politiku, což je důkaz e, ducha spolupráce a doufám, že se nám tak podaří odsouhlasit rámec, který od nás evropští občané očekávají a který bude schopen dát evropským zemědělcům dobrý scénář který bude ve srovnání s minulostí e, nevýdaný. Jako parlament bychom chtěli zdůraznit, že se tato důležitá reforma e, jeví velmi urgentní a zcela zvláštní. Evropa se v posledních 20 letech pohybovala ve zcela zvláštním horizontu. Je to horizont, který musíme mít na paměti, nicméně třeba ho znova redefinovat, protože zahajujeme novou éru pro zemědělství, eh, hlavně co se týče potravin. I v, ve rozvinutém světě eh, je aktuální téma food security. Kromě toho stáleho problému eh, nestejného rozdělování potravin mezi jihem a severem, máme před sebou i nový rámec. Nový rámec eh, zásobování potravinami, tak jak to i potvrdili závěry G20 v Kan. Nejedná se o to, že bychom zcela nově definovali eh, podnikatelský rámec. Zemědělství bude muset eh, zajistit kontinuitu zásobování, i zpracovatelského průmyslu a bude muset být schopno i zaručit eh, evropským spotřebitelům eh, to, že budou moci užívat eh, potraviny zaručené, zdravé, což je dnes celá zásadní pro evropský sociální model. Společenský Evropské společenství chce zaručit také e, zachování životního prostředí a sociální koheze, o něm se tolik, o nich se tolik hovoří v těchto letech. A na nich se také a oni se také opírají naše ambice a z ní vychází také vypracování strategie eh, Evropa 2020. Jedná se o zemědělství rozšířené a udržitelné. A naše zodpovědnost je v tom, že musíme nabídnout našim zemědělcům nástroje, abychom mohli odpovědět na tuto výzvu, kterou nás tato doba oslovuje. Musíme vyrábět více a znečišťovat méně. Nemůžeme si již eh, dovolit eh, ztráty. Eh, riziko je příliš vysoké a musíme mu umět čelit. To je jedna ze zásadní, jeden ze zásadních principů. Návrhy komise eh, představují velice důležité východisko. Rada a parlament budou muset těchto návrzích pracovat a to v duchu spolupráce, tak, aby byly na úrovni výzvy, kterou, které musíme čelit. Jako parlament máme zcela novou zodpovědnost. Eh, tu nám eh, přiděluje Lisabonská smlouva. V rámci eh, spolurozhodování jsme taktéž protagonisté a představujeme demokratičtější Evropu, Evropu, která přímo zastupuje zájem občanů v rozhodovacím procesu. E, to je hodnota v rozhodování na evropské úrovni a e, dokazuje to i výsledek, kterého jsme dosáhli i za polského předsednictví, jemuž za to děkuji. Dokazuje to to, že se nám podařilo uzavřít balíček o mléce, zpracování mléka, výrobě síru a tím jsme dokázali, že nástroj spolurozhodování je úžasný prostředek k tomu, abychom mohli odsouhlasit návrhy komise a abychom uspokojili veškeré potřeby tohoto kontextu dvě zprávy pana poslance Lajona a Dese Eh, byly zprávy, kterou, kterými jsme my jako parlament určili nový směr. Eh, směr, eh, k němuž chceme přispět i do budoucnosti. V diskuzích, v diskuzích vyplynulo zcela jasně, že naše úsilí se bude muset soustředit především na to, aby zemědělská politika v budoucnosti byla flexibilnější a jednodušší, aby byla schopná přiměřeně pomoci státům, které se odstly v krizi, a která bohužel negativně ovlivnila výsledky trhů v posledních letech. Proto budeme požadovat na komisi a na komisaři Čelosově, aby nás v této práci podpořil. A budeme chtít dospět brzo ke schodě a doufáme v krátké době. Chtěli bychom dosáhnout schody, která by realizovala naše sdílené cíle. K tomu máme nástroje, i opatření, která by nás chránila před eh, velkými riziky a která budou podporovat rozvoj venkova. Tyto cíle musí být přeneseny do eh, zemědělské politiky. Diskuze o nich bude jistě velice živá, ale to je nevyhnutelné a navíc je to i žádoucí, protože je třeba vytvořit eh, nové eh, nástroje pro zemědělskou politiku, což je velice odvážné. Je to odvážné hlavně v tomto historickém okamžiku, kdy dochází k ostrým diskuzím nejenom mezi institucemi, ale v celé společnosti. A diskuze musí být eh, vítaná, když podporuje myšlení. Naše, náš výbor bude pracovat usilovně a budeme pracovat pro to, abychom upřesnili náš návrh. Zároveň musím říct, že nebudeme moci přistoupit, nebude možné hlasovat v komisi, pokud nedojde i ke schodě o finančních výhledech. Bylo by to zcela sterilní cvičení, kdyby celková architektura toho, o čem rozhodujeme, nebylo podpořeno finančními zdroji, na něž se můžeme odkazovat. Návrh komise Eh, má několik sporných bodů. Podle našeho soudu se eh, v diskuzi tyto spory budou moci vyjasnit. Jedná se o druhý pilíř, greening, zelené zemědělství a tak dále. Minulý týden za pomoci eh, naší tematické diskuze jsme začali naznačovat cestu případných revizí tohoto návrhu. Dnešní den nám umožní ještě prohloubit tuto problematiku a bude možné prohloubit eh, tuto tematiku za pomoci i vědeckých pracovníků, které zde, eh, kteří zde promluví a které jsem komise pozvala. Říkám to i s účastí, protože i já jsem akademik, který v současné době eh, se zabývá politikou. Já zdravím všechny kolegy, kteří se dnes budou účastnit dnešního jednání jsem si zcela jist, že v duchu spolupráce se nám podaří vytvořit užitečnou práci pro naše zemědělce a pro všechny evropské občany. Děkuji vám a předávám slovo panu komisaři eh, Čolosovi. Merci, Paolo, pour eh, cette introduction. Děkuji, Paolo, za tento úvod. Dnes máme třetí konferenci z cyklu konferencí, o níž jsme se dohodli s polským předsednictvím a s výborem pro zemědělství Evropského parlamentu. Řekli jsme, že po návrhu legislativním komise zorganizujeme tyto tři konference, to je tedy třetí. V tomto sále jsme zorganizovali konferenci, kdy jsme debatovali s ministry zemědělství a s komisí o návrhu. Polské předsednictví také zorganizovalo v poslední době konferenci o, o, o různých organizacích práce v zemědělském sektoru a v, o, o občanské společnosti a komise e, nyní nám navrhuje diskuzi, živou diskuzi e, kolem analýz a kolem eh, názorů vědeckých pracovníků eh, k této reformě. Eh, my vstupujeme do nové fáze a to je fáze prohloubení návrhu této reformy. Tyto návrhy jsou velmi konsistentní, protože se týkají celku zemědělské společné politiky. Já jsem řekl, že potřebujeme čas pro to, abychom mohli prohloubit eh, tyto návrhy, abychom propojili myšlenky, které jsou v jednotlivých návrzích eh, této reformy. A závěry potom budou se moci opírat o kritické analýzy. Proběhly již různé týdny, měli jsme již čas na to, abychom mohli o návrhu diskutovat. Diskutovali jsme již v parlamentu i komise přispěla k tomu, že bylo možné tyto návrhy prohloubit. Měli jsme i spoustu diskuzí v pracovních skupinách, které byly zorganizovány v radě. A nyní nastal okamžik, kdy se můžeme jiným pohledem podívat na to, v čem tyto návrhy spočívají. Vědecký svět a experti byli do procesu přípravy eh, této reformy již od začátku zataženi. A to v přípravné fázi, když docházelo k veřejným debatám, k těm došlo v loni. A tato debata se zakládala také eh, na tom, co zaznělo na různých veřejných eh, vystoupení, na, veřejný, na různých diskuzních forech expertů a e, různých ekonomů. Ale vědeční pracovníci e, se podíleli i na různých analýzách a na různých e, službách a posouzeních dopadů, které si komise objednala. Analyzovali tedy naše návrhy a my se z těchto analýz dopadů můžeme poučit. Dnes opět předkládáme tyto návrhy eh, vědeckým pracovníkům, jejich kritickému oku, jejich zhodnocení a doufáme mm, i v jejich analytické schopnosti. A jistě všechny jejich analýzy eh, nám lépe pomohou pochopit obsah eh, těchto návrhů a umožní nám také získat širší náhled na tuto tematiku než jaký eh, běžně máme v tom úzkém ohraničení zemědělské vyhraničí, vymezení eh, zemědělské politiky. Potřebujeme objektivní analýzy pokaždé, když se musíme dobrat k rozhodnutí. Musíme pochopit, co si přejeme a co je realizovatelné. Mezi tím jsou rozdíly, ale existují také cesty, kudy se ubírat. To jsou prvky, které musíme vzít v potaz a jedná se o to dospět ke kompromisu, který potom eh, se zrealizuje v rozhodnutí. To bývá vždycky na polovině cesty mezi tím, co bychom si přáli, a mezi tím, co je z politického a technického hlediska i z rozpočtového hlediska vlastně zrealizovatelné. Je jasné, že v tomto legislativním návrhu je eh, jeden klíčový prvek, a to je prvek konkurenceschopnosti našeho evropského zemědělství v kontextu, v němž nejenom musíme více vyrábět a lépe vyrábět, ale eh, vyrábět i se zdroji, které jsou omezené a které eh, nemohou již eh, zůstat vně rozhodovacího procesu. Internalizace, tedy práce se přírodními zdroji, je zcela zásadní, když se hovoří o a konkurenceschopnosti. Tato konkurenceschopnost by měla být trvalá a my se tážeme o tom, jaké mechanismy bychom měli použít, abychom ji dosáhli. A je tato konkurenceschopnost vůbec eh, přijatá těmi, kteří ji financují? To jsou otázky, které jsme vznesli a eh, pokusili jsme se je vzít v potaz, když jsme eh, naše návrhy předkládali. Musíme se také podívat na zemědělce a na výrobce a na jejich vztah k území a k trhům. Konkurenceschopnost našeho zemědělství bude muset eh, hlavně v Evropské unii, která je nyní rozšířena o velký počet členů, tak tato konkurenceschopnost eh, bude muset eh, stavět na aktivní činnosti zemědělských eh, výrobců, kteří se mají stát pravými aktéry eh, tohoto procesu. My jsme navrhli i klíčový prvek v, této, v tomto návrhu, aby, eh, to jest, aby zemědělci se mohli samostatně organizovat a zároveň se zde hovoří i o území, o lidských zdrojích, o přírodních zdrojích a chceme, aby byly vázány právě na konkrétní území. Ehm, máme jistě nástroj pro eh, rozvoj venkova, ale navrhujeme také lepší koordinaci s dalšími nástroji, eh, nástroji finančními a s dalšími nástroji komunitární politiky, které by zaručily rozvoj eh, území. To je tedy nový prvek návrhu na novou zemědělskou společnou politiku. To je jenom několik prvků, které jsem chtěl zdůraznit a připomenout. Po um, prezentaci uh, vědeckých expertů, které jsme zde pozvali, předáme potom slovo uh, panu uh, řediteli Silva Rodriguezovi, který bude moderovat naši diskuzi. Nejdřív bych chtěl ale poděkovat polskému předsednictví za veškerou práci, kterou vykonalo na, této, na tomto legislativním návrhu a rád bych popřál také dobrou a účinnou práci dánskému předsednictví, které bude následovat, protože v příštích měsících budeme ještě prohlubovat a diskutovat o, o těchto návrzích, abychom dospěli až k rozhodovacímu procesu. E, do toho, e, tomu, na tom se bude podílet samozřejmě e, zcela poprávu Evropský parlament a jsem si jist, že se nám podaří rozhodnout eh, tím nejsprávnějším způsobem a v době, která, a tedy v, ve lhůtě, která umožní zemědělcům eh, použít eh, tuto politickou společnou reformu co nejdříve. To je vše, co jsem chtěl říct a nyní předám slovo pánu Marek, Markovi Savickému, který je předsedou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 Rád bych eh, rád poděkoval panu předsedovi De Castrovi a eh, Evropskému parlamentu za to, že se postavilo čelem k této diskuze o společné zemědělské politice. Připomínám vám, že 7. listopadu jsme zahájili náš cyklus tří konferencí. Začali jsme s předsedou Evropském parlamentu, s panem Jeřem Buskem, pak a jak řekl pan komisář, měli jsme i konferenci eh, mezi politiky a zemědělci. A eh, je také na čase, aby se do této diskuze zapojili i vědeční pracovníci. Rád bych zdůraznil, že eh, máme zde i akademiky, kteří pracují aktivně. Akademický svět se aktivně účastní na našich eh, pracích i v pracovních eh, skupinách, v legislativních eh, skupinách. Za to jim děkuji. Naši politici pracují na reformě, která je bezpochybně nezbytná. Po 50 letech každý Evropan ví, že je potřeba tuto politiku zásadně obměnit. A někdy my, politici, nemáme velký rozhled a pohled dostatečně otevřený na tuto tematiku. je velice eh, těžké se podívat nejenom do roku 2020, ale do roku 2050. Víme, že potřeby potravinové jsou eh, stále velké, nejenom v Evropě, ale v celém světě. A my musíme najít eh, prostředek, jak odpovědět na tyto potřeby. Já jsem přesvědčen, že tato reforma půjde tímto e, směrem. A e, myslím si, že e, evropská věda nám jistě bude umět odpovědět na četné otázky a určitě nám i napoví, jakým způsobem se obírat, jestli nám budou umět říct, jak v této dlouhé perspektivě Eh, bychom mohli použít potenciál evropské agri- mm, evropského zemědělství a jak by tato, toto zemědělství mohlo uspokojit i mezinárodní a světové potřeby. Myslím si, že je důležité vyslechnout si hlasy eh, o sestavování rozpočtu. Máme na to různé názory, ale myslím si, že eh, nikde v Evropě není tak těžké sestavit tento rozpočet. Evropa eh, musí mít tedy zdroje finanční, ale ne v současné podobě. My jsme vytyčili tři náměty pro dnešní diskuzi. Myslím si, že v rámci těchto tří námětů bude zajímavé i se ptát na eh, různé dotazy a diskutovat o této reformě a eh, hledat různá řešení. Co se týče konkurenceschopnosti a bezpečnosti potravinového řetězce, tak to jsou otázky, kterými se zabýváme už celé roky. Revize společné zemědělské politiky, které došlo v roce 2008, označila eh, mnohé eh, nové úkoly. Eh, vidíme v bezpečnosti potravinového řetězce nejenom kvantitativní otázku, ale po reformě SPZ, ke které došlo v roce 2003, eh, pojímáme tuto bezpečnost také jako kvalitu zemědělských potravin, jako eh, ochranu životního prostředí. Eh, chápeme ji jako zemědělskou výrobu, která je šetrná k životnímu prostředí a která i respektuje práva a zdraví zvířat zemědělcům evropským jsme vlastně eh, předložili i spoustu nových závazků. Tito zemědělci mají nové povinnosti a musí je splnit eh, a zároveň se soustředit na výrobu. Eh, co se týče konkurenceschopnosti, myslím, že je důležité odpovědět na otázku, čím to, že spotřebitelé v Evropě si neustále stěžují na vysoké ceny eh, zemědělských produktů, zatímco zemědělci, výrobci si stále stěžují na to, že mají velice nízké odměňování za jejich práci. Eh, je, je tady spousta eh, námětů, která ještě nejsou, které ještě nejsou prohloubeny a řešeny. My pracujeme proto, abychom tento potravinový řetězec nějakým způsobem upravili, ale chybí nám ještě politická odvaha k tomu, abychom přistoupili k rozhodujícím krokům. Je to oblast, kde věda a hlavně ekonomika, která se zabývá eh, zemědělstvím, by nám měla eh, podat konkrétní návrhy a mm, odpovědi, i když ne třeba definitivní, ale alespoň indikativní odpovědi na tyto otázky. Dále zde je i otázka eh, vyváženého rozvoje a udržitelného rozvoje. Snažíme se redefinovat tyto eh, termíny v rámci eh, SPZ, neboť se jedná o to, abychom udrželi životní prostředí neznečištěné. A dnes musíme také odpovědět na otázku, zda návrh komise, která hovoří o greeningu, zda je to návrh, který opravdu odpovídá očekávání eh, evropské eh, společnosti a evropských zemědělců. My dnes eh, víme, jaké jsou potřeby. Udělali jsme seznam veškerých těchto potřeb Eh, zamysleli jsme se na ochraně životního prostředí, o zdrav, o zdrav, zamysleli jsme se nad zdravím zvířat a zamysleli jsme nad tím, zda naše směrnice plně uspokojují tyto požadavky. Jak v různých regionech Evropy eh, jsme dostali tomuto úkolu? Či byť može Zemědělci dostali spoustu povinností a je třeba ještě dále zatěžovat, nebo musíme zanalizovat jinak tyto otázky? Eh, máme vyrábět eh, v souladu se životním prostředím a máme eh, pomáhat finančně, nebo máme vytvářet i dodatečné potřeby co se týče vyváženého rozvoje, tak eh, nesmíme zapomínat na to, že různé státy, které přichází eh, do Evropy, vychází z zcela z odlišných eh, pozic. Mají úplně jiné zkušenosti, historické, kulturní i ekonomické a jejich background je tedy velmi odlišný. A pokud my dnes se chceme dívat na Evropu jako na celek a chceme, aby měla vyvážený vývoj, na celém svém území, tak si klademe otázku. Společná zemědělská politika eh, používá eh, dobře své potenciality, eh, nebo existují některá, některé potenciály, které jsou vlastně spící? Používáme správně veškeré prostředky, které máme, které jsou určeny na podporu zemědělství. A víme, že máme i teoretické nástroje, že jsou historické způsoby, jak podporovat výrobu eh, potravin. V současné době zaručuje nám tento model eh, eh, správnou výrobu. Musíme se ptát, zda veškerý potenciál evropského zemědělství je správně využíván. Neměli bychom se soustředit spíše na oblasti, kde s, malý, s menšími prostředky bychom mohli získat větší Eh, lepší výsledky na, v evropském měřítku. Eh, v této diskuzi o společné zemědělské politice eh, jsme schopni odhlednout od našich historických kořenů a od finančních nástrojů, na které jsme tak zvyklí, jsme schopni se podívat na to, jak lépe používat eh, rozpočet pro společnou zemědělskou politiku. Jak bychom asi mohli zvýšit eh, produktivitu evropského zemědělství? Já bych nerad zde eh, zahájil nějakou politiku, ale když se hovoří o rozpočtu společné zemědělské politiky a o reformě této politiky, tak nemůžeme zůstávat v, v otázce pouhého rozpočtu, protože, jak jsem to řekl již před chvílí, rozpočet nedokáže odpovědět na očekávání eh, všech lidí, kteří čekají na tuto společnou zemědělskou politiku a nemůže odpovědět na všechny potřeby eh, zemědělců a eh, spotřebitelů. Nemůžeme si myslet, že všechno vyřeší jenom finanční podpora. V současné době je e, třeba orientovat e, finanční prostředky také do e, rozvoje a do konkurenceschopnosti. Aktivní zemědělci zajistí jistě lépe rozvoj v tomto oboru. Podílejí se také na rozdílení evropských prostředků. A chtěl bych říct, že v rámci společné evropské politiky musíme eh, posílit i druhý pilíř, ten, který se zabývá právě konkurenceschopností a rozvojem. Jestli chceme opravdu, aby Evropa měla nějakou budoucnost a aby měla budoucnost eh, i v, ve světovém vývoji a v zajišťování eh, potravin, Evropa musí přistoupit k reformě a musí reformovat i způsob financování společné zemědělské politiky. A nakonec, dámy a pánové, vám bych si přál, aby nám věda opravdu uměla odpovědět na základní otázku, jak bychom mohli používat současný rozpočet nebo budoucí rozpočet. Jak bychom ho mohli použít, abychom měli společnou zemědělskou politiku nejenom z hlediska e, produkce, ale i z hlediska inovace, konkurenceschopnosti, rozvoje a to nejenom uvnitř Evropské unie, jedná se ale o to, že chceme rozvíjet i evropské zemědělství ve vztahu se zbytkem světa. Děkuji. Merci Marek. Euh, je vais... Děkuji vám, Marku. A nyní dám slovo pánovi Silva Rodriguez, který bude moderátorem během této první části a pan Silva Rodriguez nám představí jednotlivé řečníky a potom bude diskuze po každém z těchto příspěvků. Děkuji vám. Eh, pane de Castro, pane Čološi, pane Savicky. Děkuji vám všem. Eh, za to, že mohu být koordinátorem této diskuze. Takže rozdělíme to na tři části a pohovoříme s jednotlivými experty a zaměříme se na tři hlavní otázky, které jsou tou hlavní výzvou pro SZP. Eh, každý pohovoří po dobu deseti minut, každý řečník, a potom budeme mít diskuzi, která potrvá 30 minut. Eh, požádám pana Giovanni Anania, který je z Univerzity v Kalabri, a potom požádám pana Herve Guillaumar, který je z Výzkumného ústavu pro zemědělství v Paříži a oni pohovoří o potravinovém zabezpečení a konkurenceschopnosti v rámci potravinového řetězce. Opakuji, že každý řečník má tedy 10 minut a potom to bude 10 minut, eh, půl hodiny eh, pro diskuzi. Eh, otázka, otázka potravinové bezpečnosti je velice důležité. Dnes máme obrovské množství populace podvyživené, ale co se týče jednostranných účinků této potravinové eh, krize eh, vidíme i eh, obrovské množství lidí, kteří zase jsou obézní. Máme tady veliké množství lidí, kteří jsou podvyživení, na druhou stranu obézní. Na levo máme počet podvyživených lidí v době od roku 1970 do současné doby a na druhé straně počet eh, podvyživených lidí. Eh, produkce eh, potravin roste ještě rychleji než světová populace. Světová populace od roku 1990 do roku 2007 se zvýšila o 27 a zároveň výroba potravin v kaloriích na den se zvýšila o trend. Na globální úrovni dnes dostupnost potravin v kaloriích je více eh, než 2000 kalorií na osobu na den a 2,5 tisíce kalorií potřebujeme na zdravý život a 1900 eh, kalorií je práh eh, podvyživenosti. Uvědomme si, že dostupnost potravin je vyšší než ten práh 1900 kalorií na den a osobu, i když se na to díváme z regionálního hlediska a ne z globálního hlediska. Takže dostupnost potravin na hlavu značně eh, roste v době, a to jak globálně, tak v rozvojovém světě. Světové dodávky potravin jsou dnes eh, dostatečné, kdyby byly distribuovány rovnoměrně, tak aby všichni lidé na země kouli mohli mít dostatek eh, potravin, a to jak globálně, tak individuálně v každé rozvojové zemi. I přesto téměř milion lidí je chronicky podvyživeno což je jeden ze sedmi lidí na Zemi. A ta otázka bezpečnosti potravy nebo zajištění potravin tedy nespočívá v produkci více potravin. Jde o to odstranit eh, nemožnost velkého množství lidí eh, získat přístup k potravin, což je chudoba, to znamená nedostatek eh, peněžních prostředků. Takže ten problém spočívá v chudobě, ne v nedostatku potravin. Co se týče zabezpečení potravin v Evropské unii, to je jistě závažná otázka. Máme 40 milionů chudých lidí v Evropské unii, kteří nemají dost co jíst. E, potravinová e, bezpečnost v Evropě je problém e, nejchudších částí populace. A myslím, že to nevyřeší SZP, to musí vyřešit zacílená politika sociální podpory, Eh, výroba více potravin sama o sobě nezvýší dostupnost potravin pro chudé lidi, eh, jak zde, tak v rozvojovém eh, světě. Když se podíváme na vyhlídky zabezpečení potravin, tak i nadále to zůstává obrovská výzva. Potřebujeme zajistit slušný nárůst produkce potravin který musí eh, pokračovat i v budoucnu, tak aby udržel krok eh, s očekávaným tempem růstu světové populace. Eh, jak, jak vypadá vývoj v uplynulých letech, co se týče produktivity výroby práce? Optimisty nemůžeme být. Podívejme se na tři strategické komodity Eh, kukuřici, rýži a eh, pšenici. Vidíme, že dochází k poklesu. Proč? Jedná se o generalizovaný významný pokles eh, rychlosti investic. A vidíme, že ve všech regionech dochází ke snižování průměrných výdajů na výzkum a vývoj v, v zemědělství když se zamyslíme nad politickými kroky, které potřebujeme k zabezpečení potravin, je třeba se nejprve zaměřit na politiku, která by měla snížit chudoby, chudobu. Další nezbytný krok je udělat zase vše, co můžeme ke snížení chudoby. Ale to není všechno. Jsou zde další dva nezbytné kroky. Za prvé, co je potřeba udělat v rozvojových zemích. Tam potřebujeme politiku, která by nebyla postavena proti zemědělství. Růst zemědělského odvětví v rozvojových zemích je eh, prospěšný nejenom pro výrobu potravin, ale také pro zmírňování chudoby. A dále potřebujeme rozšiřovat investice do výzkumu a vývoje. E, to je víceméně na odpovědnosti mezinárodního společenství, tak aby došlo k podpoře trvale udržitelného nárůstu produktivity, snížily se náklady na výrobu, zlepšila kvalita e, potravinářských produktů a podpořila by se inovace. Já si nemyslím, že toto je vstup do debaty, který by vlastně eh, pocházel z nějaké analýzy SZP. Stejné sdělení vyplývá ze vlastně eh, z dopisu Komise parlamentu a rady. To je sdělení o eh, evropské rámcové politice k řešení potravinové bezpečnosti, kterou rada schválila v květnu loňského roku. Existuje řada legitimních důvodů, eh, proč potřebujeme silnou zemědělskou politiku na podporu farmářů ve všech eh, oblastech Evropy, ale k těmto důvodům eh, nepatří, nepatří to, co bylo dříve řečeno. Reformní proces SZP v uplynulé době vyústil v změnu orientace některých zemědělských rozhodnutí a e, podpora, kterou SZP poskytuje, klesá a nadále klesat bude. To znamená, že konkurenceschopnost se stala strategickou proměnou pro střednědobé vyhlídky ekonomické trvalé udržitelnosti evropských statků a zemědělsko-potravinářských systémů. E, přímé platby e, pod, spolknou asi 70 SZP a skoro 30 evropského rozpočtu. Jakou otázku si položíme tedy? Podle mého, jestli přímé platby jsou efektivním způsobem pro podporu eh, farmářů, tak aby mohly být eh, trvalé, eh, tak aby mohly být konkurenceschopní. Zvyšují přímé platby mobilitu, podporují anebo naopak snižují účast farmářů na tak, aby mohli využívat ekonomiku která vyplývá eh, z velkovýroby. Podíváme-li se na návrh reformy SZP, eh, základní platba a ekologická platba podle mého názoru neřeší problému eh, zvýšení konkurenceschopnosti. Ale v návrhu jsou i další komponenty, které se přímo zabývají tohoto problému. Za prvé Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci a dále opatření v pilíři 2 a e, zdroje v rámcovém programu pro e, výzkum a vývoj a, e, a, a inovace, která by mířila do zpracovatelských podniků. Inovativní kroky tedy jdou správným směrem, ale finanční alokace na nové instrument, in, instrumenty nebo nástroje nejsou dostatečné. Potřebujeme více nových nástrojů, které by přímo podpořily konkurenceschopnost. Takže je třeba říci, že ta současná SZP a SZP, která vyplývá z legislativního návrhu komise, nestačí na to, aby pomohli eh, evropským farmám zvýšit svou konkurenceschopnost. Děkuji vám za pozornost. Merci, merci beaucoup. Děkuji, pane profesore Anaňo. A nyní předávám slovo panu profesorovi Guillaumárovi. diapozitivy eh, jsou anglické, ale budu hovořit francouzsky. Ta první část navazuje na to, co řekl pan profesor Anania. Já jenom něco doplním. Čili ta eh, výzva, které musíme čelit, to je eh, uživit 7 miliard a v budoucnosti ještě mnohem více, je světová výzva. Eh, musíme brát v potaz zároveň ale i životní prostředí a omezení energetických zdrojů. A co je důležité, je, že dochází i k velkým eh, nárůstům nerovností, které jsou ekonomické a sociální, ke kterým dochází v různých zemích. Eh, je to i výzva kvantitativní, Jedna miliarda lidí je podvyživená na naší planetě a pak máme výzvu kvalitativní, protože je tady miliarda lidí na druhé straně, která eh, vlastně eh, trpí vlastně výsledky špatným eh, vyživováním, to jest je obézní. Když hovoříme o bezpečnosti potravin, tak k tomu bych dodal ještě, že se jedná o spotřebu, což je také velice důležité pro politiku a Eh, druhý pilíř se zabývá i eh, eh, i chudobou a roz, a roz mm, redistribucí. Jde o to, aby, se, aby došlo k spravedlivějšímu distribuci mezi chudými a bohatými zeměmi. Ze strany výroby je třeba zvýšit výrobu a, a to zřejmě nepůjde jenom zvýšení produkce. Víme, že na světové úrovni bude eh, stagnace výnosů, jak na světové úrovni, tak na evropské úrovni. A je třeba teda, abychom i čelili tomu, co nazýváme ekologií a udržitelným rozvojem. Eh, musíme tedy eh, svým způsobem sloučit výrobu a výnosnost s ochranou životního prostředí stagnace eh, výnosů eh, je tedy eh, dosti významná ve srovnání s minulým obdobím. Další věc, kterou musíme vzít v potaz, víme, že dochází k velkému zvýšení produkce v, v některých zemích a bude k tomu docházet zřejmě do roku 2030 až 50. Bude třeba k větší výměně zemědělských produktů dojde tedy zřejmě eh, k větším výměnám zemědělských produktů, jak se zeměmi Bílého Světského svazu, tak s Afrikou a s Ázií. A je třeba vidět, jaké místo Evropa zaujme v tomto novém systému výměny zemědělských produktů. Eh, v příštích desetiletích bude muset být zemědělská výroba poměrně eh, velmi vysoká a od už několik let budeme muset čili tomuto uh, problému novému, typ, novému typu obchodování čelit. Máme zde i problémy změn klimatických změn. Zde vpravo vidíte i problém jako energetických zdrojů a cen, uh, cen tedy uh, zemědělských produktů a cen ropy. Je to těžké analyzovat to z vědeckého hlediska, ale když vidíte, že ceny jsou poměrně nízké, ale je tady velice málo vztahu mezi cenami energií a cenami eh, zemědělských produktů. Eh, ta vazba bude ale silnější. A druhý bod v tomto rámci, a to na evropské úrovni i na světové úrovni, eh, bude potřeba mít potravinový řetězec, který bude kompetitivní a zároveň ekologický. V Evropské unii jsou výnosy již dosti eh, vysoké, jsou tady ale negativní dopady na životní prostředí. Od roku 1992, kdy se hovoří o zemědělské reformě, eh, tak eh, se snížily negativní dopady na intenzivní hospodaření. Nestačí to ale k zlepšení této zemědělské výroby. Eh, musíme zavést do zemědělské společné zemědělské politiky také kritéria podmíněnosti, eh, posílit tak druhý pilíř a eh, posílit tedy i celý tento problém. Rozdíly mezi jedním, prvním a druhým pilířem jsou v zájmu pro udržení trvalé zemědělské politiky je třeba pokračovat a e, zakládat se na e, nástrojích, které budou užitečné pro životní prostředí. A současně e, máme zde problémy i bezpečnosti potravin. Takže shrneme tři cíle. Stabilizace, konkurenceschopnost a udržitelnost. To jsou tři, tři body z ZP. V legislativních návrzích eh, se zdůrazňuje eh, funkce evropského rozpočtu. Hovoří se o tom, jaké nástroje se použijí k zelené ekonomice zemědělské. Ale posledním bodem zůstává otázka, co eh, budeme dělat pro konkurenceschopnost. Eh, zde eh, vidíte, jaká je variabilita na francouzském příkladě, ale platí to i pro ostatní státy. Je eh, potřeba udělat něco pro stabilizaci zemědělství. Co se týče konkurenceschopnosti, zde bych řekl, máme konkurenceschopnost podél celého řetězce v Evropě. V posledních letech eh, je to, co se stává. Konstatujeme, že existuje stagnace eh, výroby v rozvojových zemích, v, v, v zemích eh, rozvinutých. Zároveň dochází i k snižování podpor v zemědělství. Vidíte, že dochází i k růstu zemědělské produkce v zemích, které v současné době přicházejí se vynořují na horizontu světovém. E, co se produktivity týče, můžeme srovnávat to, co se děje v Evropě a ve Spojených státech. E, jenom rychlosti, e, produktivita spotřeby se nezlepšuje v Evropě, zatímco se zlepšuje dost výrazně ve Spojených státech. A na druhé straně produktivita v jednotlivých hospodářství jsou spíše slabá, je spíše slabá a v některých zemích, eh, ne ve všech zemích je stejná. Eh, v některých členských státech dochází k narušení eh, obchodní bilance. Reforma, návrhy na reformu zřejmě vyřeší mnoho z těchto problémů. Je nicméně těžké izolovat problémy zemědělství od problému eh, potravinových řetězců. A druhá věc je, že eh, stále máme ještě problém s třetími zeměmi. Tady eh, existuje problém tedy konkurenceschopnosti evropské oproti třetím zemím, což je problém mezi jednotlivými evropskými zeměmi. Jedná se tedy o to, aby se pravidla eh, reformy potom aplikovala v, ve eh, všech zemích Evropského společenství. A třetí aspekt je produktivita a výnosnost. Eh, ta je slabší v evropské, na evropské úrovni, jelikož zároveň je třeba čelit i problémům životního prostředí, ekologickým problémům, tak v tomto rámci je třeba se soustředit na inovaci a to uh, je krok správným směrem. Uh, hlavně směrem do evropského partnerství. Je to dobrá iniciativa. Eh, třeba dát pozor na, na to, aby tyto iniciativy opravdu daly konkrétní výsledky. Je třeba eh, tedy uh, zapojit do tohoto procesu i základní výzkum, protože se nejedná jenom o přenos eh, znalostí, ale o uplatnění těchto znalostí. Udělám jenom jediný příklad. A například v genetice. Eh, nevím, jestli je už známý ten termín fenotyp. V příštích letech eh, fenotyp je, to je něco, co bude opravdová revoluce v zemědělství a je třeba, abychom nestratili krok s tímto vývojem je potřeba integrovat eh, tyto problémy také do celého potravinového řetězce a integrovat eh, veřejnou a soukromou sféru k nákladům na výrobu. Je to určitě i zase výzva nejenom eh, evropských zemích, ale výzva i mimo evropským zemím. Máme zde společný trh pro výrobu máme zde společný, eh, společný trh pro zemědělské výrobky, ale ne pro výrobu. Existují různá eh, vysvětlení pro eh, stagnaci, protože náklady na výrobu se nepřizpůsobily tedy vývoji výroby zemědělských produktů. Druhý faktor je faktor práce. Práce to je heterogenní faktor. V různých členských státech má různé náklady. Čili eh, náklady eh, na eh, práci v Evropské unii to určitě není problém jednoduše, jednoduše řešitelný v rámci Evropského společenství. Dále hm, zde mám problém tedy životního prostředí, který se týká jak pěstování rostlin, tak, života, tak živočišné výroby je třeba mít na paměti heterogeneitu, eh, tedy struktury zemědělství v Evropě a tázat se o tom, jak, eh, jak je výhodná dimenze tedy jednotlivých eh, zemědělských výrobců. Je výhoda mít diversifikovaný systém, ale někdy vznikají i nedostatečné specializace na národní úrovni. Eh, bohužel tato otázka nemá ještě snadné řešení. Na druhé straně máme i možná eh, přílišnou hrdost na evropský eh, zemědělský model. Máme spoustu evropských značek a možná se v nich všichni evropští občané úplně nepoznávají. Eh, další bod se týká lepší organizaci eh, výrobců zemědělských eh, produktů. Jedná se o to, aby mohli lépe vyjednávat v rámci toho potravinového řetězce jak na jeho začátku, tak na jeho konci. A otázkou je, zda posílení těchto prvků nepovede k k tomu, že na jedné straně posílíme ehm, jeden prvek a zároveň zvýšíme potom i ceny zemědělských výrobků. Je se snažit i snížit eh, vyjednávací možnosti v rámci potravinového řetězce. A eh, přistoupit eh, k lepší organizaci tohoto problému. A poslední bod – který se týká diversifikace eh, zemědělských, eh, zemědělských eh, podniků. Myslím si, že je třeba pracovat na této problematice a a lépe zorganizovat platby, které souvisí s biodiversitou a s klimatickými změnami. Je velká potíž toto zavést eh, na trhu, ale je třeba tímto způsobem pokračovat, protože tímto způsobem se na další perspektivu situace zlepší. Merci beaucoup. Děkuji vám. A nyní přistoupíme k diskuzi. Eh, chtěl bych, aby to byly dotazy a ne připomínky či nějaké dlouhé projevy. Protože jinak bychom překročili tu půl hodinu, kterou na to máme. Pan Toist má slovo. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji také pánovi Kastrovi, pánovi Čilošovi, pánovi Savickému za tuto diskuzi, která se dnes bude konat. A také děkuji všem pánům profesorům, kteří se zde Eh, této debaty zúčastní. Já mám dotazy na oba dva pány profesory. Vy jste hovořili o potravinovém zabezpečení, ale vy jste nehovořili o, o novém vývoji v Evropě a to, že existují o, eh, určité regiony v Evropě, kde místo potravin se vyrábí o, eh, energie. Tak například v Brazílii vláda nedávno rozhodla, že se věnuje Eh, velké množství miliony hektarů právě na eh, tyto výrobky. Takže v návrzích komisaře Čiloše hovoří o tom, že určité procento z agrární eh, plochy se vyjme. Takže já bych tedy se chtěl také zeptat, vy jste hovořili o tom, že existují potraviny, které jsou dostupné, ale Eh, pan ministr Savický o tom také hovořil, hovořil o roce 2015, že 70 eh, je tedy počet, o který musí ta výroba se zvýšit. Já s tím tedy souhlasím. Já si myslím, že je správné, aby se investovalo do výzkumu. Například eh, u nás v Německu, v našem regionu, tak tam mm, například vyrábíme techniku pro zemědělství a například v případě eh, se pracuje pouze 20 cm eh, pro kukuřici a 50 cm je tedy ladem, takže tady se ušetří mnoho energie, eh, také zabráníme erozi. Takže co říkáte na takovéto návrhy, pokud máme zajistit tuto výrobu? Merci, monsieur Dess, monsieur Hauslin, s'il vous plaît. Děkuji vám, prosím buďte stručný. Ano, já bych se chtěl ještě připojit. Eh, oba dva vědci řekli, že eh, nemáme další přispění k tomu růstu, protože už se nevěnuje potřebná eh, tedy energie tomu výzkumu, takže pokud jde o nějaké výrobky, tam to dále nemůže dále růst ta produktivita, protože nemůžeme ty eh, krávy ještě více dojit. Eh, takže já si myslím, že existuje určitá hranice pro tu produktivitu. Takže ty eh, náklady, které musíme uplatnit, tak nepovedete k tomu, že ta výroba bude stále dražší a nepovedete k tomu, že v těchto mm, oblastech, mnoha oblastech už to nebude udržitelné. Druhá věc, Eh, pokud jde o růst eh, produktivity například v oblasti masa, tak my potom potře- musíme dovážet mnohem eh, více krmiva a musíme dovážet například více soji. A toto se nezohledňuje v Evropě, že vlastně se pořád více kupuje a nepokrýváme to z našich vlastních strojů. Také se hovořilo o globalizaci takže toto eh, souvisí se eh, SZP. Já jsem o tomto hovořil s politiky, kteří se zabývají obchodem a pochopil jsem to tak, že ta globalizace by měla vést k tomu, abychom odškodnili eh, ty zemědělce, kteří uh, už nejsou konkurenceschopní například v porovnání se státy Mercosuru. Takže když tady se zakládáme tedy na volném obchodu. A další věc, tady se pořád hovoří o tom, že musíme eh, porost poru, eh, aby ten růst byl o 70% vyšší do roku 2015. Eh, to jsou oficiální údaje FAO. Já neznám tyto údaje jakožto oficiální ze strany FAO. To není žádný požadavek FAO, že bychom měli růst o 70 já to tedy eh, nechci opakovat, ale tak to, to není, to není správné. Merci, monsieur. Děkuji. Oui, uh... Ano, tři otázky. Ta první eh, ke konkurenceschopnosti. Říká se, že je třeba zvýšit konkurenceschopnost, čili výrobu, produkci. Dnes si uvědomujeme, že od začátku reformy se e, zvýšení produkce vlastně e, rovná úplně e, propadům v řetězci potravinovém. Takže problém zvýšování produktivity, to je také problém ne, nešetřivého zem, že, pro, potravinového řetězce. Tak to je první otázka. Druhá otázka to je živočišná výroba. O tom se hovořilo. Jednalo se o změnu potravinového modelu. Myslím si, že to je pravá otázka, kterou se musíme zabývat dnes. Eh, jedna jde o oteplování a jednak jde o to, že je třeba zvýšit eh, množství proteinů pro člověka. A zvýšení živočišné výroby to je možná špatná cesta, protože potřebujeme proteiny eh, rostlinného typu, abychom dospěli k proteinům živočišného typu. Jak toto tedy vyřešit? A třetí otázka, to je trvalost, trva, mm, to je udrženlitelnost vzhledem ke zdrojům přírodním. A zde uh, hovořím o fosfátech a o dusíku. Dnes máme opravdu uh, krizi a máme omezené zdroje, ale nemáme omezené zdroje dusíku. Uh, a problémem tedy je, eh, jaký zemědělský model máme eh, použít a jakým způsobem tady bude vazba mezi eh, konkurenceschopností a mezi produktivitou. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Coraz e, większy od... Děkuji, pane předsedo. Stále více půdy v Evropě je využíváno ne pro pěstování, eh, pro produkci eh, potravinovou, ale pro energii. A to je tendence, která nás posiluje. Experti říkají, že to zvýší eh, cenu potravin a vidíme zvýšení o 7 a to Eh, znamená, že to povede zase k dalšímu zvýšení cen, protože se nejedná jenom o zvýšení cen, ale i o vlastně eh, nepravidelnosti v, ve živočišné a ve, ve výrobě zemědělské. Na trhu s obilovinami eh, se tyto nepravidelnosti odrážejí a má to dále i dopad na další zemědělské trhy. Měli bychom možná více eh, intervenovat do trhu s obilovinami. Děkuji, pan Kalinowski, pan Vejčikovský. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Děkuji. A moje otázka je následující. V Evropě máme stále méně horné půdy. Například v Polsku, v mé zemi, a v roce 2007 bylo eh, téměř 16 milionů hektarů obdělávané půdy, orné půdy. A dnes už je to jenom 15 milionů. A možná i méně, když eh, počítáme hektary, které jsou subvencované. Čili máme stále méně orné půdy. Vidíme eh, tento vývoj i v jiných zemích. A vidíme, že eh, to je tendence, která se zesiluje tam, kde je méně eh, subvencí na hektar. Čili je to zřejmě nějaká vazba. Sdílíte tento názor? Čili na jedné straně Eh, je to fenomen a jeho vysvětlení. To znamená, že když dáme eh, slabé podpory na hektar v některých krajích v Evropě, tak to vede potom k omezování orné půdy, a k, což eh, potom samozřejmě ohrožuje i naši potravinovou bezpečnost. Děkuji, pan Ines. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také řečníkům. Mohl by se někdo vyjádřit eh, k té otázce harmonizace výroby a životního prostředí. Eh, proč to musíme řešit nyní a proč eh, vlastně jsme dospěli k tak tragické situaci, že nyní vlastně musíme propojit dvě strany mince, které se nikdy neměly rozpojit. Za druhé, eh, co ta debata eh, úspory půdy a sdílení půdy. Co je lepší? Četla jsem nějaké vědecké údaje, ale myslím, že komise si snad vybrala možná tu nejlepší Eh, alternativu, eh, ale mohli byste to vysvětlit a mohli byste také definovat konkurenceschopnost zemědělství, eh, když tady máme veřejné statky, které trh neocenuje a podívejme se na dlouhodobou situaci, kdy evropské zemědělství není konkurenceschopná, protože jiní aktéři trhu si neváží stejných veřejných statků, jako jakých si vážíme z ekologického hlediska v Evropě. Eh, nevím, který z řečníků by eh, eh, hovořil o otázce Fondu pro globalizaci v pilíři 2, který by mohl pomoci splnit některé naše cíle. Mohli byste se vyjádřit také o platbách v pilíři 1? tam se také řeší nějaké teritoriální otázky, anebo s tímto nesouhlasíte? Mohli byste se k tomu vyjádřit? Děkuji. Merci, madame. Je crois qu'on va clôturer la liste Děkuji, jsou ještě tři hovoří a další už eh, nebudu moci hovořit, čili pan Kapulas, pan Aňu a potom ještě další osoba, která se přihlásila o slovo. Muito obrigado. Eu serei muito breve, em primeiro lugar. Já budu stručný. Já chci nejprve poděkovat komisi za to, eh, že se dostavili i ministrům a všem členům panelu. Mám dvě jednoduché otázky. Za prvé vám děkuji za eh, přednášky, které nám velice pěkně eh, vykreslily situaci evropského zemědělství na pozadí globálního vývoje, ale co mi chybělo? A měli jsme tady mnoha očekávání. Čekali jsme řešení. Pan Anania řekl, že návrh komise jde správným směrem, ale že nástroje jsou nedostatečné. Zajímalo by mě, které nástroje tady podle vás potřebujeme, které zde chybí. A potom Grima, pan Grima eh, se eh, zastával lepší organizace výroby a diverzifikace činností eh, na farmách. Jakým způsobem toto konkrétně provádět? To jste nám nevysvětlil. A co úloha politiků? Jako jsme my. My bychom měli nalézt řešení, jakmile se nám dostane informací od vědců, ale já bych čekal od vědců více pomoci. Možná byste mohli podrobněji navrhnout, jaká účinná řešení eh, podle vás v návrhu komise chybí. Byl bych za to vděčen. Thank you very much. Eh, děkuji. Tři otázky. Domnívají se řečníci, že eh, že je plítvání, eh, když mrtvé ryby házíme do moře, když by se vlastně dali úplně klidně rozemlít na krmivo. Myslí si řečníci, že rozemílání kostí a masa které se, které se ničí, by se radši měly eh, používat jako, eh, jako eh, hnojiva a jestli lze snížit výrobní náklady i jinými způsoby. Děkujeme. A nakonec ještě někdo zahlásil z publika? Představte se, prosím. Děkujeme. Děkuji vám, jmenuji se Pedro Naro a zastupuji zemědělskou organizaci ve Španělsku ASACHA. Děkuji za slovo. Já myslím, že když hovoříme o konkurenceschopnosti, tak je to důležité. Já samozřejmě položím konkrétní dotázku. Měli bychom vyrábět více, máme spravovat lépe naše zdroje a samozřejmě nesmíte zapomenout na třetí pilíř. To jsou uh, výnosy pro zemědělce. My musíme hájit spravedlivé příjmy pro zemědělce, protože když oni budou prodávat dostávat pod náklady, no tak nemůžou potom investovat do nových technologií. Já bych se chtěl konkrétně zeptat, aby zemědělci byli více konkurenceschopní. Já bych se chtěl zeptat pana Anany, jaké konkrétní návrhy si myslíte, že jsou dobré, aby v rámci eh, společné zemědělské politiky se mohli vyrovnat poměr mezi eh, dalšími částmi řetězce a farmáři. A za druhé, vy jste hovořil o právu na přímou platbu a na zelenou platbu a že to není v souladu s konkurenceschopností, tak ještě, když, eh, jak o tom hovořil pan Kapula Santos, prosím, eh, já bych chtěl, abyste se vyjádřil v tom směru, jakým způsobem můžeme změnit celou platbu, abychom byli více konkurenceschopní. A třetí dotaz, nemůžeme hovořit o inovacích, nemůžeme hovořit o technologii, když v rámci Evropské unie popíráme používání biotechnologie. Děkuji. Pan profesor Anania a pan profesor Giamar budou odpovídat. Nevím, kolik času máme na zodpovězení těch velmi relevantních otázek, které zde padly, ale já se pokusím o maximální stručnost. Co se týče energie, já v těch deseti minutách jsem se rozhodl nehovořit o politikách Evropské unie na podporu biopaliv, ale když hovoříme o e, bezpečnosti dodávek potravin na globální úrovni, tak asi ta nejdůležitější politika, která se týká zemědělství a má dopad na zabezpečení dodávek eh, potravin, je zajištění dodávek biopaliv, protože naše eh, politika vede vlastně ke snížení eh, výroby potravin a zvýšení ceny potravin. Když se podíváme na tyto sady politik z hlediska zabezpečení dodávek potravin, musíme změnit orientaci nejenom našich politik na biopaliva, ale také e, naši obchodní politiku, co se týče e, biopaliv. Musíme vzít v úvahu veškeré aspekty těchto politik. Měli bychom ovšem také zvážit význam výzkumu a vývoje e, z hlediska energetického. Podaří-li se nám investovat víc do výzkumu a technologií, abychom snížili spotřebu energie a zvýšili tak eh, životní úrovně, úroveň a když zainvestujeme více do výzkumu a nalezneme lepší a účinnější způsoby výroby energie, nebudeme muset tolik podporovat výrobu biopaliva a naše politika nebude mít tak negativní dopad na eh, zabezpečení dodávek potravin. Propojení mezi investicemi do výzkumu a vývoje a změnami produktivity a změnami nebo zvýšení výnosů. Slyšel jsem od odborníků, že ten prostor pro zlepšení eh, produktivity spočívá nejen ve využívání technologií, ale technologií také, které se eh, využívají v rozvojových zemích, že tyto možnosti jsou velké, ale nemusí jít pouze do, o investice do výzkumu technologií z hlediska zvýšení produktivity. Můžeme to také vzít z úhlu eh, dopadu na eh, ekologizaci výroby, eh, jak u nás doma, tak všude ve světě. Konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost nevede pouze ke zvýšení produktivity. Já tvrdím, že v řadě systémů zemědělství v Evropě eh, lze zvýšit konkurenceschopnost nejenom snížením nákladů výroby a zvýšením produktivity, ale když se nám podaří vyrábět kvalitnější produkty. A co myslím tou kvalitou? Nejrůznější kvalitativní eh, charakteristiky a vlastnosti, které žádají spotřebitelé. A existuje řada různých, kval- různých sad vlastností produktů, které žádají různí e, spotřebitelé. Za A e, jsou tady e, normy e, pro živočišnou výrobu, jsou tady normy na nové produkty, jsou tady normy, které upravují výrobu produktů, které spíše spotřebovávají bohatí konzumenti. A jde tady i o produkty, které mohou eh, stát co nejméně, protože někteří spotřebitelé žádají levnou cenu. Snaha o konkurenceschopnost ale eh, nebude vyřešena pouze vyšší produktivitou. Různé systémy hospodaření musí jít různým směrem. Nezapomínejme, že v různých evropských zemích je eh, průměrná Eh, výměra nižší než, ten, eh, než 10 hektarů. Mají-li tyto malé farmy eh, konkurovat, tak ta, produkta, tak zvýšená produktivita nebude jedinou odpovědí. My musíme pomoci těmto farmám nalézt svůj způsob přežití a úspěšné výroby. A musíme eliminovat ze SZP veškeré složky které třeba snižují mobilitu půdy. Musíme poskytnout pobídky pro ty, pro které třeba farmářství není nejdůležitější aktivita v rodině, tak aby ustoupili a svou půdu poskytli jiným farmářům, kteří, když zvýší svou výměru orné půdy, budou eh, na trhu lépe eh, konkurenceschopní nástroje pilíře 2, konkurenceschopnost a co pilíř 1 možnost, tady se, myslím, um, hovořilo o propojených platbách v oblastech eh, s nějakými přírodními limity. Myslím, že v tomto případě nám, jde, nám nejde o zvýšení konkurenceschopnosti. Tady eh, se snažíme umožnit farmářům i nadále hospodařit na půdě tak, aby venkovské oblasti zůstaly osídlené za situace, kdy tržní podmínky by neumožnily eh, těm farmám jinak přežít. Takže z dobrých důvodů se snažíme poskytnout kompenzace těmto farmářům, aby nějak ekonomicky prožili, ale to Eh, není politika, která by měla zároveň zvyšovat obecně konkurenceschopnost. A teď jednoduché otázky s, se složitou odpovědí. Vždycky je to tak, že vědci vám řeknou, ano, eh, ano, eh, ptáte se dobře, ale jak byste odpovídali, kdybyste byli na našem místě? Můj názor na návrh reformy SZP je takový, že ten návrh není dostatečně odvážný. Proč? Protože mnoho finančních zdrojů je stále navázáno na přímé platby a přímé platby podle mého sice farmářům eh, velmi pomáhají, ale nejsou nástrojem, které by pomohly farmářům dělat to, co dělat musí, to znamená vyrábět trvale udržitelně, efektivně a umožnit jim ehm, na trhu i z dlouhodobějšího hlediska přežít. My bychom tedy měli snížit množství prostředků alokovaných na přímé platby. A ehm, mít zacílenější politické nástroje eh, k výrobě veřejných statků, což je to, co po nás mimo jiné eh, evropská společnost žádá. Žádá to od zemědělství. Na to jsou jiné konference, já asi bych neměl hovořit eh, o tom, proč ten současný návrh tedy není takový, jak já bych ho chtěl mít. A ty eh, platby propojené s produkcí veřejných statků by měly kompenzovat farmáře za ty náklady navíc a za, tu snížení, a za to snížení konkurenceschopnosti, za to, že uspokojí to, co je potřeba, abychom měli ty veřejné statky. Protože to je pro farmáře zároveň velice náročné a nákladné, problematické. Na to by ty platby tedy měly být určeny bychom část těch zdrojů postupně měli eh, tedy vyjmout z těch přímých platbách, plateb a eh, dát je do nástrojů, které umožní farmářům maximálně zvýšit konkurenceschopnost. To totiž znamená, že po 20 letech už bychom neměli hovořit o řešení otázek přímých plateb, protože za tu dobu, doufejme, už je, se nám podaří je úplně eliminovat. Tolik ode mě a Ervému přenechám ty složitější otázky. Thank you. Děkuji. Pokusím se doplnit k energii. Chtěl jsem říci, že nedostatek eh, potravin na planetě eh, je třeba nahlížet ne izolovaně s ostatními výzvami, které eh, současně máme, například energetický a nedostatek a nedostatek životního prostředí, ale já hovořím i o nerovnostech. E, je, je jiná otázka politiky, například biopaliv, a jiná otázka e, toho, co e, se vyvine na trzích v základě různých věcí, které se znovu vyvinou, například biopaliva. Biopaliva první generace byla na trhu již ale je třeba pracovat ještě na dalších generacích těchto biopaliv a tím se možná sníží i konkurenceschopnost a problémy na e, úrovni výroby potravin. Druhá věc se týká omezení produktivity. E, to spojuje mnoho otázek dohromady. V Evropě je ta potíž, že eh, po 40 let eh, se používal určitý model zemědělské výroby a ten fungoval eh, skvěle. To je, to vybrali jste si výroby, které byly největší. Například jste Eh, vybrali, eh, vybrali výrobu produkci obilí a koherentně jste celý ten eh, systém rozvinuli, ale problém je, že velká produktivita vedla k negativním dopadům na jiné systémy. Jiné systémy, které by bylo třeba lépe přizpůsobit místním podmínkám, v kterých se pracovalo a lépe bylo potřeba vyžívat místních zdrojů například eh, ochrana fitosanitární, tam došlo k velkému omezení eh, používání pesticidů a používala se integrovaná ochrana. Abych eh, to řekl jednoduše, je důležité, abychom měli partnerství pro inovaci, aby zemědělci, a ti, kteří eh, pracují ve výzkumu, v soukromý i veřejný sektor, pracovali společně, protože pro Evropu je toto priorita, abychom udrželi eh, produktivitu a zároveň respektovali životní prostředí. Není to jednoduché, protože je třeba eh, větší diversifikace. A jaký návrh jste se ptali, co navrhujete? Eh, myslím, že je lepší rozznat ty služby, které v tom daném eh, regionu budou nejužitečnější. Budete mít eh, opatření finanční pro ochranu životního prostředí, ale to zřejmě nebude dostatečné, čili je třeba najít nové zdroje, to znamená i služby pro trhy, máte hrůzné příklady, například eh, Mnichov. To je zatím omezené, ale je třeba jít dál a ještě eh, stále překonat ty, o ta omezení, které vám kladou rozpočtové prostředky. Čili cestou bude jistě i diversifikace eh, příjmů. A To se týká i otázky eh, konkurenceschopnosti, která eh, není třeba, eh, ne, kterou nesmíme směšovat s produktivitou. Neznamená to, že musíme vyrábět stále více litrů mléka nebo více tun obilí. Činnost je třeba diversifikovat a doplňovat ji ještě jinou činností, než je třeba zemědělská činnost v úzkém slova smyslu. Eh, v každém případě je třeba zůstat eh, konkurenceschopní a umět tedy eh, vytvářet přidanou hodnotu a tam ještě zbývá mnoho práce. K, těm, k té otázce ne, o, o, orné půdy v Evropě, myslím, že to souvisí s, se slabými podporami a zde je, pokud jsem to pochopil, je vazba vy říkáte, že tam je možná vazba mezi slabými podporami a má malý, malou rozlohou orné půdy. Já si myslím, že to tak není. Myslím si, že e, dochází k opouštění této půdy, protože ta půda třeba e, dost dobře nevynáší. Myslím si, že ty podpory, e, zvýšené podpory nepodpoří udržování orné půdy. To si myslím, že taková vazba tam není. Samozřejmě to je otázka i u gestce zemědělského fondu. Tam u těch nových zemích to je zřejmě komplikovanější, ale je eh, třeba eh, vyřešit ten problém eh, mezi právy vlastnickými na půdu a mezi zemědělskou činností. A k poslední otázce. To je otázka těch odpadů a toho plítvání jak 70%, eh, eh, kterou udala FAO, to je číslo, které se objevilo na oficiálních stránkách FA, ale nemá eh, velký smysl to číslo sama o sobě. Otázkou je, že čím méně budete plítvat, míň budete potřebovat zvyšovat zemědělskou produkci budete muset diversifikovat eh, vaši činnost a my, ekonomové, eh, samozřejmě můžeme naskytnout taková, poskytnout taková řešení, že řekneme, my bychom chtěli, aby to šlo tak a tak, ale eh, těžko říct. Když chceme omezit plítvání, tak víme, že to je velice těžké v praxi potom uskutečnit, protože existuje určitý komfort života, Evropané nejsou ochotní se ho vzdát jeden příklad z britské studie, kde se snažili tedy o omezit plítvání jak v spotřebě, tak v distribuci. A toto oplítvání bylo sníženo o 10%. A to je úspěch. Ale konstatuje se, že když se podíváme, odkud to snížení pochází, tak pochází vlastně z, z veřejných Eh, z veřejných oblastí, eh, ze soukromých, ale eh, velká část omezení tohoto plítvání vlastně je dlužno připsat vlastně ekonomické krizi. Takže hm, musíme být skromní, ten výsledek potom je velmi sporný. Děkuji panu Vaniovi i panu Giomardovi za jejich eh, příspěvky. Skončili jsme s prvním kolem a nyní promluví paní Anet Fribauer, což je eh, ekonomka na eh, Ústavu pro zemědělství a klimatické výzkumy v Německu. A dále promluví pan Alan Buckwell, což je profesor na eh, londýnském Imperial College. Bude hovořit o evropském udržitelném zemědělství. Jako vždy prosím přednášející, aby se omezili na 10 minut a poté bude následovat výměna dotazů a odpovědí. Um, Dobrý den, všechny zdravím. Já teď tady mám za úkol v těch deseti minutách hovořit konkrétně, nabídnout řešení a snažit se propojit výrobu a ekologii. Já eh, tedy se budu dívat z hlediska ekologického na analýzu reformy SZP. Uh, um, Nejprve před jakými stojíme výzvami. zamysleme se nad rokem 2020 a dále. Proč tento výbor se zabývá analýzou zemědělství a dívá se i tak daleko uh, dopředu, je uh, to, že je jasné, že výzvy, zvláště ekologické, které před námi stojí, jsou mnohem naléhavější, než jak se zdálo před několika málo lety. Jde o novou kvalitu změn, zvlášť co se týče poklesu biodiverzity a dále probíhající změny klimatu. Eh, zvlášť teď po eh, Durbanu cíl 2 stupně je globálně téměř nesplnitelný tak je ta výzva ještě naléhavější. Vzhledem k této zpětné vazbě a ta rychlost změn se také zvyšuje, to zkracuje naši dobu reakce. A ten evropský systém by měl harmonizovat výrobu a veřejné statky tak, aby eh, v budoucnu byly dobře fungující systémy zemědělství pro všechny. Ta nezbytná odezva, která se týká především vyřešení otázek ekologických ztráty, biodiverzity, o omezených zdrojů a toho všeho, to znamená radikální změnu jak v produkci potravin, tak ve výrobě potravin v Evropě, tak abychom e, snížili naléhavost změny klimatu a byli schopni také eh, plnit eh, poptávku po veřejných stacích a to eh, na evropské úrovně. úrovni je hlavně biodiverzita, kvalita půdy, vody, vzduchu. Ve světě stále se zvyšujícího rizika a nestability je nezbytně důležité, aby ten evropský systém Eh, výroby potravin byl pružný a odolný. Co tedy eh, nabízí reforma SZP? Eh, my vlastně při přípravě té reformy jsme si uměřovali, jaké, jsme si uvědomovali, jaké jsou ty výzvy, ale bohužel eh, v té reformě chybí některé důležité prvky. Eh, za prvé, jasná vize budoucího zemědělství a venkova v roce 2020, jak má eh, evropské zemědělství v roce 2020 vypadat, jak má vypadat venkov. Musíme si nastavit měřitelné cíle, abychom zjistili, jestli jsme svých cílů dosáhli a ty cíle by měly ve světle těch nastalých změn být ambiciózní. Co nám také chybí, je politika a využívání rozpočtu směrem k trvalé udržitelnosti, který by byl také ekonomicky efektivní a, e, doda, a poskytoval veřejné statky. K tomu se ještě za chviličku vrátím. A konečně Máme před sebou balíky různých dokumentů, různé návrhy směrnic, které představují řadu dobrých příležitostí, ale také umožňují členským státům, aby postupovali nebo pokračovali dál, jako by se nic eh, nedělo. My potřebujeme proaktivnější architekturu, která umožní ehm, realizovat inovace, které tolik potřebujeme, abychom situaci zlepšili. To znamená, že musí být jasné, že ty dobré prvky Eh, zemědělské politiky budou skutečně eh, používány. Jaké jsou eh, teda reálné cíle pro rok 2020. To znamená skutečně realizovatelné cíle pomocí zacílených opatření. Úsporné využívání zdrojů, zvláště energie, a i hnojiv a nejenom tedy umělého dusíku, ale i dalších hnojiv, snížení eh, spotřeby eh, energie o 10 až 30 by neovlivnilo eh, výrobu negativně, to by prostě snížilo spotřebovávaný dusík a fosfor v zemědělství podobným způsobem v podobném řádu, také o 30 a pomohlo by to, pomohlo by to snížit erozi půdy, Eh, lépe eh, zvládat hospodářství na půdě ve všech zranitelných zónách, to znamená i uhlík v půdě. Jeho eh, obsah by se mohl snížit a nebo jeho růst zastavit. A také bychom zadrželi nebo, nebo zastavili ztrátu biodiverzity. Mohli bychom taky až o 20 snížit emise skleníkových plynů ze zemědělství a lesnictví. A adaptace znamená diverzitu eh, regionů, eh, uchování kapacity výroby eh, a nalézání nových způsobů výroby. Podívejme se na reformu podrobněji. Pro mě ten první pilíř je vlastně e, nastaven tak, jako kdyby se nic nedělo. To znamená, jde o alokaci rozpočtu v tom e, současném návrhu. Bohužel ta navržená ekologizace není dostatečně ambiciozní. Mnohé z toho, co se navrhuje, už se tak jako tak praktikuje v různých regionech, takže je pochybné, jestli skutečně zde vytváříme e, nějaké další veřejné statky. My bychom je měli kvantifikovat, a když jsme se o to pokusili, tak jsme zjistili, že vlastně o žádné nové zlepšení nejde. E, zjistili jsme, že Německo by nemuselo nic měnit, nic zlepšovat a z tohoto hlediska a e, ekologizace nemůže poskytnout zdůvodnění pro přímé platby. E, vůbec ten návrh neřeší změnu klimatu. Jsou tam různé dobré eh, komponenty, ku příkladu zachování travnatých ploch, ale tady je potřeba vyřešit řadu problémů, ku příkladu, eh, co se stane, když se změní eh, vlastnictví té půdy, někdo jiný přijde a znovu rozorá tu travnatou plochu. To může způsobit problémy. my se málo snažíme propojit ekologicky eh, hodnotné oblasti a koridory tak, abychom zvýšili a zajistili biodiverzitu. Takže jsou tam pozitivní prvky, ale návrh není dostatečně ambiciozní. Mohli bychom nastavit další minimální eh, normy eh, na podporu biodiverzity a kvality půdy, vody a tak dále. Ku příkladu maximální hladiny Eh, fosforu, eh, dusíku na hektar a lépe propojit eh, živočišnou a rostlinnou výrobu. Tady je důležité ve prospěch zpomalení změny klimatu také přestat vysušovat různé oblasti. Takže do té ekologizace by se dalo přidat mnoho kroků. Každý eh, region, každá farma je jiná, takže náklady eh, na usutečnění těchto opatření by se také lišily. Je potřeba dosáhnout dobré rovnováhy mezi náklady a eh, výnosy těchto kroků. A to současný systém tarifních plateb nedosáhne, takže ten návrh vlastně by mířil pouze ke postupnému snižování až eliminaci přímých plateb a peníze by se měly dát tam, kde jsou více zapotřebí. Druhý eh, pilíř také obsahuje řadu dobrých zásad, ale doposud také eh, vlastně je spíše tradicionalisticky zaměření. Hovoříme zde o 25% celkového rozpočtu. Ten druhý eh, pilíř poměrně užitečně pomáhá politice biodiverzity, ale je hodně byrokratický a Nepodařilo se mu zastavit anebo zpomalit negativní trendy ve vývoji biodiverzity a kvalitě vody a vzduchu. Proč vlastně e, není e, skutečná regionální e, důslednost v tom plánování? A ty jsou právě důležité, abychom něčeho dosáhli v tom druhém pilíře. Tady je potřeba zavést celostátní priority takže ekologické cíle v druhém pilíři potřebují mnohem více pobídek, tak, aby eh, ty jednotlivé země skutečně ty, eh, ta opatření realizovaly. Když se podíváme na eh, změnu klimatu, její zmírnění, bohužel ty alokované, ta alokovaná opatření jsou chybná. My vlastně máme jenom takové ty klasické, ta klasická opatření, ale ta eh, vlastně nejdou k jádru věci. My máme vlastně málo eh, měřitelných, eh, měřitelných nástrojů. Jistě, jistě by ke zpomalení změny klimatu přispívalo i zachování travnatých ploch, ale těžko se to měří. Takže máme-li řešit problémy změny klimatu, potřebujeme také dobré nástroje a to bude velice Eh, náročné na eh, eh, efektivní využívání zdrojů, řešení obsahu humusu v půdě, zachování travnatých ploch, živočišnou výrobu a tak dále, i způsobu spotřebovávání potravin a diverzifikace farem. Takže pouze měřit skleníkové plyny na, produkt, na produkt by bylo zavádějící a kofinancování by mělo být e, značné. Co se týče ekosystémů, je škoda, že v té nové reformě e, byl ten strop na kofinancování snížen a já bych se přimlouvala za zachování e, toho současného, té současné úrovně 25% a umožnila vysoké kofinancování tak, aby se dostalo i podpory opatření, která jinak podporu potřebují ještě více. A závěrem můj první eh, závěr, co se týče současného návrhu reformy SZP, je tento. Rizika rostou, eh, eh, není pravděpodobné, že se nám podaří splnit cíle stanovené Durbanem, to znamená dvě, dvě, dva stupně. Zatím máme za sebou dobrý začátek, ale Eh, ale v tom eh, neustále proměnlivém světě se nemáme dostatečné nástroje k tomu, abychom ta rizika řešili. Takže vysoké kofinancování pro dosažení ekologických cílů je, důležité a eh, změna klimatu není řešená dobře, potřebujeme jiné nástroje, než jaké máme nastavené a je potřeba efektivně monitorovat. Jelikož pomocí současné reformy se nám nepodaří všechno vyřešit, musíme se hned připravovat i na budoucí změny a to je velice důležité. Musíme si stanovit jasně měřitelné cíle pro eh, vývoj zemědělství eh, po, i po roku 2020, postupně eliminovat přímé platby eh, a přiklonit se k zacílenějším opatřením musíme snížit administrativní zátěž. Je tady řada kroků, nebudu je všechny číst. Musíme mít proaktivní rámec, který umožní ehm, realizaci inovací v terénu. Děkuji. Děkuji paní profesorce Freibauerové. A nyní pan profesor Bakwe. Děkuji, pane předsedo, děkuji předsednictví, komisi a e, výrobu pro zemědělství v parlamentu za to, že jsem se mohl připojit k této debatě. Já nechci opakovat už řečené, já se chci zam, hlavně zaměřit na trvalé udržitelný vývoj evropského zemědělství, na návrhy komise a na příležitosti, jak eh, na nich pracovat, jak je zlepšit. Komise eh, vlastně v reformě eh, nabídla tři varianty a hodně během roku 2010 hovořila s evropskou veřejností o možnosti redistribuce eh, podpory ze SZP. To je takové hlavní téma, které přetrvává a je to politicky nezbytné tedy změnit způsob podpory ze SZP, ale musíme také strukturálně eh, SZP změnit. Takže to je Eh, nezbytná změna, ale není dostatečná. Třetí varianta, kterou komise nabídla v rámci radikální reformě, to je vlastně jediná radikální reforma, která vlastně vůbec je v Evropě vnímána, bylo odstoupit od e, přímých plateb v podpoře podle, přím, podle prvního pilíře. Veřejná debata o SZP této, tohoto třetího, této třetí varianty, té se nedostalo vlastně pozornosti a většina aktérů a většina členských států ji vlastně odmítla. Takže nikdo nemůže kritizovat komisi za to, že ta integrační varianta byla potom jedinou cestou kupředu pro SZP druhého pilíře. A už slyšíme, že je kritizována za to, že není dost ambiciozní. V rámci té integrační varianty jsem identifikoval tři hlavní témata. Téma redistribuce, o tom nebudu už hovořit. Za druhé ekologizace, ozeleňování, na to se zaměřím v těch devíti minutách nejvíc. A to třetí téma je lepší zacílení podpory k řešení takových, třech, takových pěti eh, otázek. Eh, nedostatečně aktivních farmářů, kterým se dostává velkých plateb, ma, eh, velké platby, mladí farmáři, marginální oblasti a malí farmáři. To jsou problémy, které tato reforma musí vyřešit, protože vyplynuly z konzultací, ale nejsou to žádné velké strukturální nové směry SZP. Proto nám jako hlavní strukturální změna orientace je ekologizace. A když se nám nepodaří tou ekologizací dosáhnout ničeho zásadního, tak jsme promarnili příležitost reformovat CZP. Ty návrhy, co se týče eh, rozvoje venkova, nabízejí eh, nabízejí silné cíle v oblasti vody, eh, půdy a tak dále, ale je nebezpečí, že celá tato reforma stejně závisí na tom, co se dohodne v rozpočtu. A e, ten e, pilíř 2 je v ohrožení. Když se dohodneme na e, pilíři 1, tak se jistě najdou tací, kteří řeknou, že žádný pilíř 2 nepotřebujeme a na to je potřeba dávat pozor. Ale je třeba také říci, že SZP nedostane žádné další zdroje navíc k tomu, co už má. Lepší už to nebude a budoucnost tady bude z finančního hlediska buď stejná, anebo horší. Takže bychom se měli hodně snažit obhájit tolik peněz, kolik už vůbec do evropského zemědělství jde. Proč eh, ekologizovat SZP? Řada farmářských organizací v Evropě říkají, že Evropa je dost ekologická a nepotřebuje nic víc. My jsme ale právě vyslechli eh, od Anet, jakou hrozbu představuje Eh, vlastně neekologizace. Je pravda, že eh, eroze eh, půdy, biodiverzita, skleníkové plyny, kvalita vody. Zdá se, že se nám nedaří dost dobře tyto problémy řešit a ten kapitál ekologický eroduje. A hlavní politika Evropy, která vlastně se snaží eh, zlepšovat eh, kvalitu půdy, eh, by vlastně skutečně měla ekologizovat zemědělství, které půdu potřebuje jako svůj nezbytný zdroj. Přístup služeb ekosystému, který vědci za poslední dekádu hodně chválili, ukazuje, že je řada netržních služeb, které poskytují výlučně vlastně lesníci a zemědělci. A to zabírá velké vlastně množství půdy mnoha členských států a většina těchto eh, služeb ekosystémů se nedostane vlastně na trh, takže pakliže máme tyto služby dostávat, tak by nám nás nemělo překvapovat, že ten, tento přírodní kapitál se dále zmenšuje. Je potřeba tedy skutečně ekologizovat SZP a máme tady nevládní a vládní organizace. ty to skutečně berou vážně, ale nepodařilo se jim bohužel eh, dostatečně o tom přesvědčit také zemědělce, to znamená příjemce eh, SZP. Jakým způsobem tedy ekologizovat SZP? Co se týče status quo a ekologizace za posledních 20 let SZP, to totiž není nové téma, my o tom hovoříme už minimálně dvě dekády, je tedy ekologizace pomocí pilíře dvě eh, regionálně definované, eh, tematické, eh, dobrovolně kontraktuální, víceleté, kofinancované, monitorované a vyhodnocené programy. To byly hlavní směry řízení venkovského rozvoje. Takto jsme se chovali eh, vlastně k těm eh, znevýhodněným oblastem, teď jim říkáme zase eh, jinak. To byly hlavní pozitiva pilíře dvě tyto charakteristiky, ale pilíř dvě nebyl velkým úspěchem. Je kritizován za přílišnou byrokratičnost, za přílišnou složitost, což je pravda, a vyžaduje kofinancování a mnohé členské státy prostě nemají peníze, na kofinancování a v budoucnu budou mít ještě méně peněz. Kofinancování je překážkou eh, postupu reformy SZP, protože to závisí na ochotě členských států eh, vlastně poskytnout zdroje. Od konce 90. Eh, let až do návrhu Čološe vlastně šlo o, zvyš, o rozšiřování pilíře dvě, ale to se vlastně eh, nepodařilo, proto máme teď konc zelený pilíř 1, to tvrdím já. Jaký tedy, eh, jaká tady je ta koncepce ozelenění nebo ekologizace pilíře 1? Jde o to, že bychom měli identifikovat eh, nebo definovat jednoduché, univerzální, nekontraktuální a každoroční postupy a měli bychom přimět všechny farmáře, a tím míním opravdu všechny, aby se dostali na vyšší úroveň ekologizace zemědělství tím, že všechny tyto postupy přijmou. Tento přístup má velké, eh, velké výhody eh, těch vlastně společných rysů, tím, že zabrání nerovnoměrným podmínkám, eh, Eh, tržním a také je dost jednoduchý. Ale musíme si položit otázku, jestli eh, to ekologické řízení vůbec je vhodné eh, prostě pro uplatňování těchto zásad. Podle mě je to systém založený na místě, dlouhodobý, specifický pro zemědělství a proto je zvláště vhodný pro regionálně definovaný cílený přístup. A to je ta zásadní debata, se kterou se teď e, potýkáme, jestli dokážeme ekologizovat pilíř 1 a jestli se nám podaří zlepšit situaci. E, míra e, ekologizace pilíře 1 má ještě určitou šanci v to, že se stane skutečně radikální reformu. Když se zeptáte různých organizací ekologických, jestli Eh, vám, eh, jestli vám vlastně, eh, jestli by vám schválili zvýšit, 30 pro, zvýšit náklady na ekologizaci o 30%, tak tyto ekologické organizace budou mít pocit, že už nastaly Vánoce předčasně a že se jim to asi zdá. A je potřeba, aby si i veřejnost uvědomila, že to by byly platby za trvalé udržitelné řízení zemědělství. To představuje 12,5 Eh, miliard euro za rok, to je vlastně pětinásobný nárůst na to, co se vynakládá na, eh, na ekologizaci pilíře 2. Ale kdybychom to vyhlásili jako potenciální zisk z této reformy, tak musíme být obezřetní, protože buď bychom museli pětkrát navýšit zdroje na ekologizaci, veřejnost jistě by si povšimla značného zlepšení Eh, nakládání se zemědělskou půdou. A, ale kdyby se to nepodařilo, tak by se to dalo snadno také eh, samozřejmě kritizovat a eh, různé organizace farmářů samozřejmě poukazují na s tím spojené potenciální problémy. Nám jde o to, abychom zabránili eh, neudržitelnému pěstování monokultur, erozi půdy, eh, snižování, snižování obsahu humusu, znečišťování, ale máme-li diverzifikovat eh, plodiny, tak vlastně musíme zavést dynamický víceletý proces střídavého hospodaření a nahradit ty statické limity, což je obtížné a umíme si představit situace farmářů, kde eh, střídavé hospodaření vlastně nebude vhodné. Takže je tady eh, veliká potřeba získávání důkazů a hodnocení dopadů komise eh, tohoto je veliká škoda, že nebyl učiněn pokus o kvantifikaci a vysvětlení ekologických pozitiv těchto návrhů. A to si myslím, že je částečně zdůvodněno tím, že ty, ten prospěch nebo ten užitek by nebyl tak velký. Dále e, dalším opatřením by bylo e, udržení permanentních travnatých ploch. Zase e, ten výsledek je trošku pochybný. My už se my chceme zabránit východní Evropě, aby opakovala chyby západní Evropy, která rozorávala panenské travnaté plochy. Za Eh, za eh, uplynulé dekády, protože se snažila intenzifikovat eh, zemědělskou výrobu, jenže to bylo ekologicky, ekologicky škodlivé a dále je velice důležité udržet druhovou rozmanitost, to znamená umožňovat vznik ekologických koridorů, a také e, poskytnout zvláštní ochranu e, vodě, půdě a e, klimatu. A je potřeba tyto kroky mnohem lépe osvětlit a vysvětlit. Čím dříve se to podaří, tím lépe, protože jinak budou ty nebezpečné postupy zemědělské dále realizovány. A musíme se ptát, jestli vlastně máme eh, odvahu se, eh, se vrátit eh, k reformě DESE, který vlastně navrhoval ekologizovat pilíř 1 hlavně, spíš než pilíř 2. Mně se zdá, že je to stále ještě vlastně k diskuzi. Komise říká, že ekologické opatření umožní, aby bio zemědělci vlastně byli postaveni naroveň eh, zemědělcům, kteří provádějí ekologizaci, provádějí ozeleňování, což by bylo velice dobré, prospěšné pro eh, životní prostředí, takže i biofarmáři vlastně eh, jakoby plnili to povinné ozeleňování a tím by se nám podařilo třeba zrušit různé nezbytné kontroly provádění ekologizace podle pilíře 1. Mnohem více farmářů by mohlo využít této podpory. Takže to je podle mého názoru eh, jeden z možných eh, způsobů, jak eh, hodně zlepšit ten návrh, který máme na stole. Já už nemám čas. Potřebujeme ještě Eh, podrobnou debatu eh, k tomu, aby ta reforma skutečně fungovala. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji panu profesorovi a Bakvilovi a nyní dochází na otázky. Ano, vyslechl jsem si eh, se zájmem oba dva příspěvky. Mám dvě otázky nikdo eh, z vás eh, se nezmínil o problému dopadu eh, SZP na živočišnou výrobu dnes. Ten notamment, où la concentration... Živočišné uh, hovoří... Dnes uh, víme, že uh, živočišná výroba se může eh, nacházet v takových podmínkách, že tam bude mít přílišné množství dusíku eh, v půdě a SZP ale vůbec o tomto modelu koncentrované živočišné výroby vůbec nehovoří a já bych chtěla, abyste se k tomu vyjádřili. A druhá otázka se týká eh, ozelenění. Myslím si, že je jeden problém, o němž se zde nehovořilo, a to je dnes první pilíř je pokládán za eh, formu eh, podpory pro zemědělce a pro jejich eh, příjmy. A nebylo by efektivnější, kdyby producenti by měli podpory, které by byly vázané na prodej jejich výrobku, jejich mm, produktů. Dneska máme perverzní systém. Velice nízké ceny základních surovin a pomoc, podpora, ta je vždycky vázaná na e, příjmy. A pokud my budeme mít stále tento model, tak nebude nikdy účinné, e, účinné ozelenění, ekologizace tedy. Možná by bylo e, lepší, aby se ta otázka vázela spíše na prodej těch produktů. To by lépe Eh, tu situaci eh, vyjasnilo a byly by ty podpory jasnější a přispělo by to k ekologizaci. Děkuji, pan Lyons. Uh, Děkuji. Děkuji oběma řečníkům za skvělou prezentaci a oba dva dostali té výzvě a odpověděli na otázku, kdybychom měli nadále ekologizovat eh, první, podle prvního pilíře, že bychom museli mnohem efektivněji plnit ty eh, cíle, to znamená zavést trvalé udržitelnější model zemědělství. Když se podíváme na tu první prezentaci, která byla velmi dobrá, tak mě napadlo, že budeme-li eh, brát trvalou udržitelnost vážně podle prvního pilíře, tak odpověď na některé vaše otázky eh, by byla taková, že by se vlastně mělo lépe rozpočtovat, eh, lépe rozpočtovat jaksi podpora na výrobu živin, a že bychom měli lépe nakládat i s odpady z živočišné výroby. Třeba to znám ze situace u nás ve Skotsku a ve Velké Británii. A měli bychom se snažit e, dosahovat e, vyšších úspor tím, že budeme zdroje využívat efektivněji. To si myslím, že je klíč k tomu, aby ta, ta ekologická opatření dobře fungovala. Děkuji. Děkuji. Moje otázka směřuje na uh, Anetu Freibauer. Proč mě tak děsíte? Vy tvrdíte, že jako farmáři můžeme ovlivňovat klima pomocí politických změn učiněných v této budově. Za poslední tři, čtyři roky eh, se klima změnilo, zima je totiž mnohem eh, chladnější. Eh, minulou zimu byla taková zima, že v Británii nám to zničilo velkou část sklizně cukrové řepy. Takže co můžeme jako farmáři udělat, pokud se nám podaří Eh, vlastně ovlivnit počasí, abychom zmírnili zimy. A dále mě děsíte, jste mě vyděsila tím slajdem o dusíku. Tvrdíte, že plítváme 10 až 30 dusíku, který aplikujeme na eh, pole. A já s tím vášnivě nesouhlasím. Já jsem farmář, jako řada lidí ostatních zde, my víme naprosto přesně, kolik dusíku využívat, zacházíme s ním velice obezřetně. Kdybychom to snížili o těch 20%, jak navrhujete, tak bychom snížili výnosy a to by mělo eh, velice negativní dopad na naše sklizně. Děkuji. Thank you and my... Děkuji a, zas, a znovu děkuji. Je řada otázek, které nás nápadnou, budu stručná. Zne, se znepokojením jsem slyšela profesora Bafla, že je tady nebezpečí uh, vlastně Eh, ohrozit farmářské postupy. Eh, co tím vlastně myslíte konkrétně? Druhá otázka. Souhlasíte s tím, že biofarmaření by mělo dostat zelenou, co se týče splňování kritérií? Někdo tvrdí, že z hlediska trvalé udržitelnosti to tak není. A Petr já, tady můj kolega, to podporuje. My jsme o té myšlence hovořili, že farmáři vlastně Eh, kteří se snaží o rozvoj eh, venkova, by také měli dostat zelenou podobným způsobem. Třetí otázka. Vy jste z Spojeného království, myslím, že to, co jste řekl o rozpočtu, je velice přesné a možná byste nám měl poskytnout větší detaily. My totiž vkládáme velké naděje eh, v ta čísla, které poskytla komise, že je to pravda, ale také jsme znepokojeni Eh, za té současné situace, že se to nepodaří. Jedna věc je jistá, víc peněz nedostaneme. A souhlasíte s tím, že se vlastně pokoušíme záplatovat nedostat, nedostatečný rozpočet, že se snažíme jej využít na mnohem více požadavků, ale my eh, nevypočítáváme, eh, vlastně nevytváříme kalkulace na to, co který požadavek bude stát. Děkuji, pan Jakinský. Czy podzielacie Państwo moją opinię, že propozici reformy. Eh, rád bych se zeptal, v eh, návrhu reformy je eh, zmínka o klimatických změnách, o biodiverzitě, o CO2, o dalších věcech, ale nehovoří se zde o dvou věcech, a to je o půdě a o vodě. To je první poznámka. A druhá poznámka, hovoříme neustále o konkurenceschopnosti a o tom, že to je podmínkou uh, účinnosti, ale víme, že konkurenceschopnost uh, s tím zcela nesouvisí. A potom se hovoří o uh, výrobě na, ve velkém měřítku, ale když mluvíme o konkurenceschopnosti, tak hovoříme o výnosech, výděl, výdělcích. Existuje ještě něco takového jako evropský model zemědělství? protože ekologizace, tak víme, že e, zde se hovoří o intenzifikaci. Takže inovace ve zemědělství se vlastně e, stále víc blíží intenzifikaci. Nebo se má spíše blížit ekologizaci? V kterým směrem vlastně se e, chceme ubírat, nebo se máme ubírat, abychom mohli být konkurenceschopní ve světě? a zároveň, abychom mohli odpovědět na eh, rostoucí požadavek eh, potravin. Děkuji, pan Linčák. Děkuji. A děkuji také za vaše prezentace. Rád bych upozornil na následující. Při diskuzi o eh, SZP a o ekologizaci a o těch 30% do prvního pilíře. Pan komisař i experti řekli, že zemědělci by neměli se ničeho obávat, protože většinou již dnes mají eh, spoustu eh, neorné půdy čili by mohli žádat o subvence. na e, tuto ekolozici. Tento mechanismus ale e, vlastně nic nezmění, ale bude obnášet mnoho administrativní zátěže pro zemědělce i pro státní administrativu členských států. já bych rád, aby se o tomto diskutovalo, protože na jednu stranu eh, máme zde eh, návrh, který bude kritizován a zemědělci, a na druhé straně funkcionáři eh, hovoří o tom, že tento projekt není účinný. Merci beaucoup, je ne vois pas. Děkuji. Někdo už jiný? Ne, ještě někdo se tam hlásí o slovo? Děkuji vám. Já si myslím, že tato iniciativa je velmi dobrá a děkuji všem řečníkům za jejich prezentace. Ale já bych zde chtěl povořit o několika problémech. Samozřejmě neočekávám, že mi všechny zodpovíte. Já si myslím, že je chybou, abychom jednostranně e, pracovali na něčem, co se jmenuje zemědělská výroba, protože nejedná se pouze o zemědělskou výrobu, výrobu pokud jde o naši budoucnost. Nesmíme zapomenout také na potravinové zabezpečení, také na problémy související se surovinami a také pokud jde o používání energetických zdrojů. Takže tyto problémy existují. Jakým způsobem vyřešíme problémy v případě e, nově se rozvíjejících ekonomik? V těch e, a e, tam, kde se funguje na bázi ozelenění, e, E, tam, kde se zlepšuje kvalita, ochrana životního prostředí a hospodářská účinnost. A toto také e, vede k tomu, že v Evropě máme větší příjmy a jsme více konkurenceschopní. Potom ta druhá věc je řízení environmentálních zdrojů. Co máme učinit? Na základě opatření, kterým přistoupíme, můžeme e, docílit Eh, zlepšení otázky klimatických změn, anebo ta opatření, ke kterým přistupujeme, naopak povedou k tomu, že nebudeme moci bojovat proti klimatickým změnám. O klimatických změnách se hovoří velmi často, ale jakým způsobem proti němu bojeme? Nejsou to pouze emise skleníkových plynů. My potřebujeme orga, eh, geneticky modifikované organismy, které budou odolné a eh, které budou tedy rezistentní vůči klimatickým změnám. A proto musíme být schopni spravovat zdroje, které jsou zásadní pro zemědělství. Je to půda. V mnoha evropských zemích existují závažné problémy kdy chceme obohacovat eh, organicky eh, půdu prostřednictvím draslíku například. Eh, také máme problém, pokud jde o zprávu vodních zdrojů v rámci zemědělství. To je především problém ve východní Evropě. A také, jakým způsobem řídit genetické zdroje. To je další z problémů abychom eh, docílili pokroku v další etapě. A to jsou údaje, které existují. Já neočekávám, že nyní hned zareagujete, či mi tyto dotazy zodpovíte, ale prosím, eh, mějme tyto otázky na zřeteli, když hovoříme o opatřeních v rámci SZP. Já si myslím, že komise udělala všechno pro to, aby Eh, tyto nové otázky z roku 2012 do roku 2012, aby byly zohledněny. Jsem rád, že se poskytuje více finančních prostředků výzkumu a vývoji. A je také třeba zohlednit eh, výsledky na poli biotechnologie v oblasti zemědělství. Děkuji. Děkuji panu Tavarovi za tento poslední příspěvek. A nyní dáme zase slovo paní Klibauerové a panu Bakvelovi, aby mohli odpovědět. Yeah, thank you for... Děkuji za velký počet náročných a pěkných otázek. Já je rozdělím do třech skupin, abych na ně mohla odpovědět. Za prvé ty otázky týkající se prvního pilíře, jestli poskytuje farmářům finanční prostředky bez toho, aby měli nějaké, nějaký dobrý vliv. Do jisté míry my chybně vnímáme funkci těch přímých plateb podle pilíře 1. Když farmář hospodaří na půdě, která mu nepatří, tak nájemné se většinou rychle přizpůsobí té platbě a ne všechny tyto přímé platby Eh, skončí v kapse tohoto farmáře, ale vlastně skončí spíše v kapse majitele té půdy. Potom mobilní půda. Vidíme příklady tohoto pohybu, k příkladu v Německu. Ta úloha přímých plateb není vždycky zcela průhledná, jasná. Za druhé, hovoříme o intenzifikaci co vlastně může harmonizovat přírodu a eh, životní prostředí a živočišnou výrobu. Eh, více využívat znalostí, vědu, výzkum, zdroje chytře využívané, to znamená ekologická intenzifikace. A právě tato intenzifikace je to, co potřebujeme intenzifikace za využívání stále méně zdrojů. A pomůže to ještě tím, že vlastně to eh, zvýší naši nezávislost na těch stále se zmenšujících eh, zdrojích a také to do jisté míry zmírní změnu klimatu. Eh, to odvětví zemědělské závisí na tom, kde jste činní, jestli jenom ve výrobě nebo ve zpracovávání Eh, potravin, eh, tam eh, vlastně jsou různě nastavené ty hladiny snižování emisí a tak dále. A ta třetí skupina, to jsou ty regio, ta regionální centra, kde vlastně máme různé, různou produkci potraviny v různých farmářských centrech a regionech a rozpočtování živin by eh, to částečně řešilo, protože některé ty živiny by se vlastně přenesly do jiných farem, do jiných regionů, do jisté míry už to eh, takovýmto způsobem probíhá. Já stále ještě vidím velký potenciál pro efektivnější, lepší využívání živin, protože v současné době uh, ty živiny, které jsou, prodává, eh, které jsou provázány vlastně v organických hnojivech, eh, ty vlastně nejsou správně eh, definovány nebo kalkulovány jako, jako živina. Někdy vlastně tvrdíme, že máme 75% ztrátu dusíku, ale kdybychom vlastně zachytili ten dusík, eh, draslík a fosfor, který, eh, které se podílí na tom cyklu výroby a zpracování, tak bychom, tak bychom úplně klidně mohli eh, zvýšit efektivní využívání živin a snížit intenzitu hnojení. Tolik ode mě. Děkuji. Já zareaguji na některé otázky. Pan Bo, pa, Bové se ptá, jestli by nebylo lepší, aby výrobci vlastně měli platby napojené na to, co prodávají. To by bylo skvělé, ano. A bylo by ještě lepší, kdyby spotřebitelé byli ochotni i vlastně platit za eh, vyšší, náročnější ekologické normy a eh, veřejné statky, nejenom za eh, potraviny. A biovýroba je klasickým příkladem toho, kdy došlo vlastně k důmyslné diferenciaci produktů a segmentaci trhu, aby byly spotřebitelé přesvědčeni za vlastně placení za vyšší ekologické normy. Problém spočívá v tom, že to se týká pouze malého počtu celkových výdajů spotřebitelů na potraviny. A i když můžeme udělat maximum pro to, abychom toto eh, rozšířili a proto je zapotřebí také důmyslný marketing, tak stejně to neřeší zásadní problém. A ten problém spočívá v tom, že prostředí je vlastně gigantický, vš- gigantickým všeprostupujícím selháním trhu. Jde o to, abychom definovali a klasifikovali ekologické služby jako veřejné statky a trh bohužel nikdy nám na ně, za ně nedá správnou cenu. Proto potřebujeme určité intervence, které budou buď veřejně financovány, financovány a SZP by se měla stát součástí veřejného financování za poskytování těchto veřejných statků, anebo budou soukromně financovány pomocí systémů, eh, takových, kde vytvoříme trh na eh, vlastně odlučování eh, nebo zachycování uhlíku nebo za vlastně hospodářství s vodou a tak dále. Takže to je vlastně ta rovnice, která se vyskytla ve všech těch přednáškách dnes odpoledne, že SZP by měla sehrát zásadní roli při hrazení těchto veřejných služeb, protože trh to neudělá. A Mark McGuinness se ptal na ty škodlivé postupy. postupy. Eh, já nechci katalogizovat eh, ekologické indikátory evropského zemědělství. Tady už se podařilo dosáhnout určitého zlepšení ohledně některých indikátorů, což je dobré, ale jinak ten trend je negativní, protože máme stále méně humusu, máme erozi půdy, eh, znečišťování vod, znečišťování um, znečišťování eh, půdy, proto také máme všechny ty směrnice na ochranu habitatu, ochranu druhů a tak dále. Takže nemá smysl se o to vůbec hádat. Eh, ta situace eh, je taková, jaká je. Otázka je, co s tím uděláme a jak správně odměnit farmáře za to, že budou plnit ty přísnější požadavky, které na ně klademe. A má se farmářům přidávat za to, když budou vyrábět bio. Ano, rozhodně bychom tyto dveře neměli eh, zavírat. Ty dveře už se podařilo otevřít. Použijeme tyto logiku k ospravedlnění podpory těch, kteří už teď eh, vlastně eh, farmaří v souladu s životním prostředím. To bychom měli udělat a je to potenciální zjednodušení toho návrhu. A je to také důležité sdělit veřejnosti. Není nic špatného, když budeme platit lidem eh, za to, že budou v těch dobrých postupech eh, pokračovat. Eh, správné by také mělo být pokutovat ty, kteří to nedělají. nedělají. A to je vlastně ten ekologický Eh, užitek, který by nám tato reforma také měla přinést. A je to provázáno s otázkou rozpočtu, protože jestli souhlasíte se mnou s tím, že velkým tématem této reformy je ekologizace a ukáželi se, že veškeré ekologické vládní i nevládní organizace posléze řeknou, že vlastně to není žádná ekologi- ekologie, že to je jenom tak vlastně nazeleněno, nalakováno, tak si opravdu velmi uškodníme a znamená to, že vlastně vyhodíme z okna 12 miliard euro, nic se nezlepší a naše diskreditace bude dále pokračovat. Tomu chceme všichni zabránit. Takže skutečně je to přímo propojeno vlastně s otázkou rozpočtu. Nemá smysl se bavit o tom, že rozpočet na SZP je nízký. Víc peněz nedostaneme. V těch prvních dvou prezentacích dnes odpoledne už jsme slyšeli, že eh, další eh, že další obhajování eh, těch 70 eh, těch přímých plateb není jasné. Eh, to je ještě eufemismus. Ke konci 90. let ty, ty nízké ceny vlastně pomalu ustávaly, teď vlastně se ceny hodně zvýšily, takže ta logika už neplatí, takže potřebujeme najít lepší logiku a to, co vlastně s čím bude souhlasit Vařejnost je to, co potřebujeme. A tím se dostávám eh, k otázce jednoho z polských kolegů, který se ptal, jestli bychom měli ujišťovat farmáře, že po nich nechceme tou ekologizací nic moc těžkého, že už to tak jako tak dělají, na rozdíl od těch, kteří eh, říkají, že tato reforma nám nepomůže k další ekologizaci. A myslím, že to je takový most, na kterém eh, komise eh, velice dovedně balancuje. Eh, já se chci zeptat, jestli SZP vlastně tlačíme správným směrem. Myslím, že ano, ekologizace je správný směr a nakupování veřejných statků je dobrý nápad, ale dá se to realizovat dobře nebo se to dá realizovat špatně a my bychom se to měli snažit dělat dobře. Děkuji vám. Děkuji za tyto odpovědi a nyní eh, slovo paní Kateřině Zavalinské, což je ředitelka ústavu výzkumného ústavu pro zemědělský z Polské akademie věd. A dále bude hovořit pan González Rigidor z Univerzity v Madridu. A ti budou hovořit na třetí téma, a to je E, vyvážené územní, vyvážený územní rozvoj. Thank you very much. Děkuji vám. My jsme ten panel nastavili tak, že já se zaměřím spíše na zásady vyváženého eh, teritoriálního vývoje venkova. A Jesus se bude zabývat spíše těmi ostatními aspekty. Já tedy vlastně hovořím o čtyřech zásadních otázek. Co vlastně znamená teritoriální přístup k rozvoji venkovských eh, oblastech. Odpovězme na to konkrétně. A jak nevyvážený tento teritoriální rozvoj venkova momentálně je? Je to závažný problém a jestli to tak je, do jaké míry? A potom, jak vlastně posílit ten teritoriální úhel eh, zemědělské politiky a politiky venkov, rozvoje venkova. A v neposlední řadě, jak řídit a realizovat Eh, vyvážený teritoriální rozvoj v praxi. Teritoriální přístup k rozvoji předpokládá, že se politika zaměří na místa a ne na odvětví. Sní to jednoduše, ale v zásadě je to zásadní rozdíl od třeba amerického přístupu, který je z hlediska teritoriálního zcela slepý ten teritoriálně slepý přístup znamená, že lidé vlastně e, se stěhují za prací a politika vlastně podporuje nejslibnější odvětví. Zde v Evropě máme jiný přístup. Politika vlastně funguje v místech, kde už, žide, kde už lidé žijí a tato místa podporuje. Takže to je diametrálně odlišný přístup. A e, tento místně zaměřený přístup podle něj eh, venkovské oblasti jsou eh, akceptovány jako funkční oblasti a uznává se, že problém se netýká jenom správních otázek, že i ta politika jde za rámec administrativy a problémy vnímá holisticky, nejenom administrativně. Tento rozvoj znamená, že lokální aktéři jsou aktivní a že ten eh, rozvoj vlastně jde ze spoda nahoru a že místní lidé a instituce eh, jsou partneři. Eh, tento rozvoj také předpokládá, že dochází k mobilizaci endogenního místního potenciálu, to znamená z hlediska lidí, půdy nebo země a kapitálu, tak, abychom dosáhli vyváženého trhu práce a dobrého Eh, nakládání eh, s pozemky ze zemí, zvláště za existence různých sil a vzájemně si konkurujících sil, které mají zájem o půdu, kde eh, zemědělství se pere s výrobou energoplodin a že je tady tlak na developerské projekty, zároveň chceme venkov využívat pro eh, rekreaci a turistiku a venkovská politika toto všechno musí harmonizovat. To eh, vlastně se týká vždycky různých tedy specifických míst, tento místně založený přístup. Tady je možné, myslím, tyto nerovnosti řešit. O jakých nerovnostech vlastně hovoříme? Je to vlevo vidíte docela jasné. A napravo vidíme, jak vypadá výkonnost venkovských oblastí v současné době v Evropě. Tady máme dva ukazatele, které představují dělicí čáru mezi výkonnými venkovskými oblastmi a nevýkonnými venkovskými oblastmi. A tady máme vlastně velkou závislost na odvětvích. Bohužel do posud pakliže venkovská oblast výlučně e, závisí na zemědělství, tak většinou patří k těm méně výkonným. E, oblasti, které mají diverzifikovanou strukturu z hlediska odvětvového, mají i sekundární e, sektor a mají služby, mají tedy celý mix, tak si ve výkonnosti vedou mnohem lépe. Druhá dělicí čáro, která odděluje ty výkonné venkovské oblasti od nevýkonných je blízkost k městům. Takže je tady veliký rozdíl mezi venkovskými oblastmi, které jsou v blízkosti měst, mají vyšší výkon než venkovské oblasti, které leží na samé periferii. Já tady bohužel nemám ukazovátko, říká přednášející. Vidíme i přes tuto dělicí čáru, že východní část Evropy si um, vede mnohem uh, hůř než ta západní a jich si vede hůř než sever. Uh, co navrhuje reforma a zlepší tuto situaci uh, v nejbližší době? Obávám se, že ne, protože tyto rozdíly jsou velice persistentní, přetrvávající a nová opatření Eh, se těmto problémům ani mnoho nevěnují. Ty výkonnější regiony by neměly tolik záviset na zemědělství, jenže pilíř 2 se zase hlavně eh, zaměřuje na zemědělství. A dále eh, blízkost, geografická blízkost měst. Samozřejmě ne všechny venkovské oblasti mohou nutně být v eh, blízkosti městských aglomerací, ale my víme, že i malá města by venkovským oblastem mohla pomáhat, ale stále ještě nemáme mnoho opatření, která by se řešení tohoto problému věnovala. Máme tady sdělení, že venkovská a regionální politika by měla jít ruku v ruce, ale chápeme vůbec, jak tyto dvě politiky řeší rozvoj venkova a regionální rozvoj, je možné vůbec harmonizovat tyto dvě politiky z tohoto hlediska. Ku příkladu, ehm, ty, ta teritoriální politika tvaří, že se eh, region má rozvíjet podle svých charakteristik. To si myslím, že dobře souhlasí eh, s bodem 3 SZP 2020, který Eh, tvrdí, že rozvoj by měl umožňovat eh, strukturální a místní diverzitu na venkově. Zpráva Barky také píše, že když umožníme masivní migraci z venkova do měst, takže vlastně to povede k větší škodě než užitku. A myslím, že to je i v souladu s politikou pro venkov, že tady je nezbytně důležité podporovat Eh, zaměstnanost na eh, venkově, ale eh, zpráva o soudržnosti pátá zase nám říká něco jiného. Ta říká, že vlastně lze očekávat, že ekonomické aktivity se budou přelévat z větších měst do těch regionů. Takže ty politiky je potřeba harmonizovat. Jak vyvážit regionální a venkovský rozvoj. To je velká otázka, jednoduché řešení není, ale myslím, že bychom měli začít uvažovat tím směrem, kolik vlastně eh, je potřeba eh, řešit centrálně a kolik místně, do jaké míry institucionalizovat nebo raději rozvolněnější organizace, jestli eh, všechno řídit až do detailů, anebo jestli umožnit flexibilní aranžma. To je hlavně otázka vládní politiky. Druhý Eh, úkol je eh, snažit se eh, přizpůsobit cíle politiky typům politických nástrojů, i když totiž ty nástroje máme dobře definovány, jaké jsou cíle. Pak, když si můžeme vybrat mezi ekonomickými měřítky, které, nebo nástroji, které by ty cíle plnily, tak máme takové paradigma podle OECD. To razí myšlenku, že investice by byla efektivnější než dotace. Jenže je potřeba dosáhnout nějaké rovnováhy mezi těmi opatřeními. A také jsou tady programy pro rozvoj venkova, kde se experimentuje s ekonomickými nástroji, ku příkladu podporou pro mladé farmáře. V té minulé rozpočtové eh, Eh, perspektive tam třeba byla, eh, tam třeba byla, eh, byla taková platba paušální, dotace, dotace na platbu a v této perspektivě už se to vlastně <clears throat> přetavilo v investici, takže vidíme, že stejné měřítko může reflektovat různé nástroje ekonomické politiky, ale to také značně ovlivní výsledky, již se pomocí tohoto měřítka dosáhne. Jak vůbec měřit vyvážený teritoriální rozvoj? Pakliže toto je vážně míněný eh, cíl, potom je rozhodně zapotřebí přijít s novými ukazateli a novými měřítky. Takže ta, eh, to řízení a zpráva na různých eh, úrovních má různé problémy. Eh, komplementarita a synergie jsou zapotřebí a potřebujeme společný strategický rámec, ale nesmí to být tak jako v minulém plánovací období, že vlastně všechno mají vyřešit demarkační linie, které, myslím, spíše eh, vlastně rozpojily regionální a eh, politiku a politiku venkova. Je potřeba, aby tyto dvě politiky spolupracovaly, ne aby se tam ne aby Eh, vlastně si konkurovali. Na úrovni jednotlivých členských států orgány odpovídající za rozvoj venkova a za regionální rozvoj často nesedí na jednom ministerstvu nebo v rámci jednoho úřadu a v tom případě je tady otázka návaznosti, konzistentnosti a spolupráce. A e, orgány zodpovídající za provádění, na těch také záleží. I e, vlastně nejlépe nadefinované opatření e, s dobře nadefinovaným cílem a dobře nastaveným ekonomickým nástroji, když není dobře implementováno zdatným orgánem, tak e, se mine cíle. Závěry posun tedy k tomu teritoriálnímu e, přístupu vycházejícímu z místa je velice dobrým přístupem, protože zvyšuje příležitost k, k řešení teritoriálních nevyvážeností, ale pouze, když se podaří vhodně zvolit e, opatření. Když tedy uvidíme nějaké nerovnováhy, tak je potřeba správně zvolit opatření na jejich řešení. Integrace e, finančních prostředků EU, to znamená, ty by pomohly lépe eh, využívat endogenní potenciál, ale pouze, když bude fungovat spolupráce. A samozřejmě příjemci by stáli o eh, trvalá, konzistentní pravidla a postupy pro eh, využívání evropských fondů. A stále ještě nám zbývá zlepšit obecně zprávu a řízení, to znamená eh, dobrá rovnováha mezi dotacemi, investicemi a platbami eh, na půdu, rovnováha mezi eh, farmáři a nefarmáři, to znamená mezi příjemci těch peněz, dobrá volba kompetencí a nový návrh také správně především se zaměřuje na výstupy z těch politik, na hodnocení, na monitoring, spíš než aby zaváděl nějaké restriktivní administrativní postupy, které by bránily eh, v plnění cílů. Takže eh, vlastně mm, poskytne podporu a potom hodnotí eh, výstupy. Ty postupy by, by měly spíše být definovány na úrovni zemí, protože je možné, že různé členské státy by mohly eh, dosáhnout různých cílů také různě, ale stejně dobře. Vzhledem k rozdílu. Děkuji. Merci, Děkuji, pan González. Eh, Dobré odpoledne, děkuji. Já pohovořím anglicky, nebo, pardon, já budu mluvit španělsky, ale PowerPoint eh, bude v angličtině a chci mluvit španělsky, abych eh, tedy nedošlo k nějakému omylu. Takže v rámci této diskuze bych chtěl přijít s nějakým novým pohledem, a, nebo pokud dáváte přednost výrazu, takový nekonvenční způsob. Ten eh, problém, který jsme ještě tady neošetřili, jaký je územní dopad SZP. Jestli opravdu je to eh, příznivá politika pro územní rovnováhu, nebo jestli tak jak někteří se domníváme, přes význam SZP, jestli tato společná zeměská politika neposiluje rozdíly, nerovnováhy mezi jednotlivými územími. Dobře, na základě tedy řečeného bych chtěl pohovořit o tom, že v Evropě máme závažný problém, pokud jde o venkov. Celé odpoledne tady hovoříme o zemědělství, o odvětvových problémech, ale my v Evropě máme také územní problém, který se dotýká většiny území. A na základě statistik, které použijeme, právě komise přišla s novou technologií pro měření těchto údajů, tak také se to dotýká významného procenta populace. Nejdříve bych chtěl se zmínit o tom, že ve všech venkovských eh, oblastech v jednotlivých zemích, kromě některých eh, specifických oblastí, kde je tradiční zemědělská výroba, kde má velké těžiště, tak v ostatních oblastech ten význam zemědělství stále klesá. To je něco, co musíme mít na zřeteli, protože pokaždé, když se dostaneme do eh, venkovských oblastí, když se snažíme je prostudovat a lépe je poznat, tak tam zaznamenáme vždy, že eh, zemědělství ztrácí neustále na významu. A tato tato ztráta významu je doprovázena tím, že ve většině těchto oblastí, eh, kromě a přes eh, ten eh, zeměpisný vzhled, eh, přestože ta krajina nám ukazuje, že tam jsou samé lesy a samé pole, tak přes tento vzhled, který nám ukazuje, že by tam mohlo být zemědělství, tak já říkám, že to není skutečné. Tak ty příjmy jsou stále více diverzifikovány. Jinými slovy, lidé pracují či je živí jiné oblasti než živočišná výroba či zemědělství. Takže ta otázka, kterou bychom si měli položit, je, jestli SZP pomáhá či nepomáhá těmto oblastem. Protože když si uvědomíme, že právě podpory se z SZP jsou velmi soustředěny z hlediska území. Tradičně tomu tak bylo. Nyní pohovořím o zprávách o soudružnosti. Takže tradičně SZP soustředilovala veškeré svoje úsilí na určité oblasti, na ty, které byly nejvíce produktivní na základě té historické logiky SZP. Takže SZP má územní dopad a je to velmi soustředěné. Řekl bych, že také ze sociálního hlediska, i když to není téma dnešní konference. A proč je to tak soustředěné? Protože se to soustředí na úzký počet příjemců. Takže ta otázka by zněla tradičně, SZP přispívá k soudržnosti, ano či ne? opravdu posiluje nedostatek soudržnosti, nebo je to politika, která vede k tomu, že budeme mít soudružnější území. Abych toto ilustroval, tak bych chtěl připomenout větu ze druhé zprávy o soudružnosti. Víte, že jsme nyní v páté zprávě, ta druhá zpráva je z roku 2001. Tam se doslova hovořilo o tom, že dopad SZP je negativní v e, méně zvýhodněných oblastech. Takže toto je konstatováno. Zprávy o soudržnosti poskytují stále horší výsledky, e, protože toto, pokud jde o soudržnost, tak tam nebyly tolik ošetřeny otázky venkova a potom po reformě z roku 2003 se přišlo pouze k SZP. Takže ty rozbory, pokud je o soudržnost a dopad SZP, už nebyly tolik konzistentní. Takže to je taková poznámka pod čarou. Tady vidíte graf, který je součástí poslední zprávy o venkovských oblastech. Všichni tuto zprávu určitě znáte. Tady toto je taková syntéza vzdáleností, které jsou v rámci e, našich venkovských oblastí v porovnání s průměrem EU. Na základě skupiny zemí, které analyzujeme, ta vzdálenost může být větší. Evropská unie hovoří, že ty venkovské oblasti, které jsou zeleně, to jsou ty převážně venkovské oblasti, tak ty jsou 30 bodů vzdálené od průměrných příjmů. Eh, když se podíváme na ty eh, prostřední, tak tam je to 10 bodů. A tam, kde eh, převládá městská část, tak to je nad 25 bodů. Takže tady vidíme, že pokud jde o rozvoj, tak v oblasti venkova máme problémy, protože máme velký počet oblastí, které jsou 30 bodů od průměrného rozvoje. Musíme si uvědomit, že tady se e, jedná o statistický efekt, že tady toto je Evropa 27 států, ale když se podíváme na úroveň před rozšířením, tak tam bychom ty vzdálenosti viděli jiné. Když se podíváme na tu starou Evropu, Evropa 15, ta 15, takže tam vidíme, že ta vzdálenost je kratší, e, takže vidíme, že ta střední oblast je tedy podobná té 27. Když se podíváme potom na tu vzdálenost, tady máme 60 eh, bodů, eh, potom 50 bodů pro ty eh, střední oblasti a v roce 2000 už jsme o tom hovořili. Takže mnoho evropských oblastí se nachází v oblasti relativní chudoby protože se nacházejí pod evropským průměrem v tak důležité vzdálenosti, což je 50-60 bodů. Máme významný problém eh, ve venkovských oblastech, ano či ne? To je otázka, která zde vyvstává. A jakým způsobem přispívá SZP ke zmírnění tohoto problému? Současná SZP Eh, ta, která má být nyní reformována, se snažila vyřešit tyto problémy, které můžeme eh, říci, že eh, nepostupovala vhodným způsobem, když to schrnu. Samozřejmě to je diskutabilní, ale ten můj názor se zakládá na dvou argumentech. Za prvé, protože ten přístup venkovské politiky nebyl ani mnohoodvětvový, ani územní nyní pohovořím o jedné důležité výjimce. Ten druhý můj argument spočívá v tom, že v zásadě SZP v té oblasti rozvoje venkova, čemu říkáme druhý pilíř, tak zde tato SZP nepokryla celou populaci venkova jakožto potenciální příjemce. Nýbrž se zaměřila pouze na nízký segment, což jsou farmáři. Samozřejmě vy mi všichni řeknete, že existuje velká výjimka a to jsou osy 3 a 4. Ale také nyní uvidíte malý graf, kde vám ukáži, že tyto osy byly opravdu eh, minoritní, pokud je o jejich důležitost, protože čtyřka neměla hospodářské subvence, trojka to byla ESE, kde je to byla osa, kde je minimální eh, dopad v rámci druhého pilíře, takže ten očekávaný dopad nemůže být příliš vysoký. Abych toto ilustroval, ten závěr spočívá v tom, že politika rozvoje venkova, kterou máme, je nedostatečná. A to vám můžu ukázat díky tomuto grafu. Tento graf je tedy, eh, tady vidíte země a osy. Osa 1 to je ten nejvíce zemědělský, tak ten byl většinový v některých zemích a minoritní v jiných zemích. Nebudu zacházet eh, do eh, podrobností, pokud je jednotlivé země tady vidíte Španělsko či Portugalsko či nové členy, tam vidíte, že je majoritní ose. Osa jedna v rámci druhého pilíře. Druhý pilíř porostl, vzrostl hodně, v některých zemích byl majoritní či druhý, pokud je u důležitost. Ale co mi dělá starosti, je ta modrá barva. Osa 3 plus 4 protože tato osa byla minoritní ve všech zemích bez výjimky. Takže ten eh, průměr po Evropskou unii 27 nám tady poskytuje 20 5 druhého pilíře, což je ta nejvíce odvětvová a politi- politika území. 25 druhého pilíře, to je tedy 20 z kolika? Z 15 takže tady hovoříme o dvou bodech, třech bodech procentních celého rozpočtu SZP pro politiku venková, eh, územní a mnohoodvětvovou. To je ten problém, že máme nedostatečnou úroveň pozornosti, která je opravdu nedostatečná, pokud jde o rozvoj venkova. To je nové v tom smyslu, že SZP eh, přijala evropskou politiku venkova jako celek. A nyní se podíváme na to, co je ten nový návrh. V čem, v čem je přínos tohoto nového návrhu? Jaká jsou řešení? Máme tady nové body, které jsou důležité a které znamenají pokrok. Já si myslím, že tady máme dva nové body, které jsou významné. Ten první je, že se počítá s tím, že členské státy budou mít větší pružnost, eh, pokud jde o přidělování priorit. Máme e, šest nových priorit, předtím jsme měli čtyři osy na jejich místě. Členské státy budou moci e, podepsat smlouvu a na základě toho se rozhodnou, kde zaměří svoji pozornost. To je důležitý krok, protože tím se nechává členským státům prostor pro iniciativu. A nyní to, co je úplná novinka. Tady se hovoří o zlepšení koordinace s pilířem 1 a také se zde objevuje možnost financování prostřednictvím jiných fondů. Toto je ta velká novinka. Velká současná novinka, protože to je to, co jsme měli v roce 99. Ale pokud jde o tuto reformu, tak je to novinka. Říkám v roce 1999, protože jsme měli politiku soudržnosti, kam spadal rozvoj venkova ve třech ze čtyř programů. Takže tady ta situace je taková, že byly uskutečněny návrhy, velmi zajímavé, i když jsou jakoby falešně nové, protože nejsou zcela nové. Takže tento nový příspěvek z fondu, jakým způsobem se to bude realizovat, protože v reformě toho jednotného nařízení pro všechny fondy nenacházíme nová opatření. Tam nejsou. Hovoří se o koordinaci, ale to pro ta opatření, která již byla stanovena ve druhém pilíři a která nejsou dostačující. Takže to je takový pokrok na půl. Jestli se mnou souhlasíte, jsme na tom lépe, ale není úplně jasné, do jaké míry jsme na tom lépe. A potom další bod, který jsme zachránili z reformy, metoda LEADER a program LEADER. Někteří z vás řeknou, to už tam bylo, to už máme, při nejmenším pět procent rozpočtu z druhého pilíře půjde pro lídr a já si myslím, stejně tak jako mnoho těch, kteří jsou blízko tohoto programu, tak si myslím, že potenciál programu lídr byl mnohem větší než ten, který mu dáváme prostřednictvím těch 5%. Bylo to mnohem eh, zajímavější eh, to přispění ze strany Evropské komise. Dobře, potom máme další slabiny eh, v této reformě a chtěl bych se o tom zmínit. Za prvé, já si myslím, že to je i v samotné eh, zprávě o posouzení dopadu. Když se podrobně podíváte na přílohu 4 této zprávy, kde se hovoří o rozvoji venkova, tak tam uvidíte, jakým způsobem se vlastně pochybuje o tomto dopadu i v tom mm, samotném jazyce se hovoří o vážných pochybách, jestli opravdu existují příznivá očekávání pro rozvoj venkova, pokud jde o globální rozvoj po reformě. Přečtěte si to, prosím, já jsem si to přečetl velmi pozorně a pomalu. Oni tam není řečeno, že to je negativní, ale zase se tam nestanoví, že by to bylo přímo pozitivní. To je tedy ten pocit, který já mám z četby tohoto textu. Takže tady si položím položíme otázku, jestli prostřednictvím této reformy pokročíme, eh, když se vrátím k té první otázce, zlepšíme územní soudržnost našich oblastí, těch 90 území, zlepšíme tam tuto situaci na základě této reformy, nebo ten problém zůstane nevyřešen do budoucnosti. Protože ve skutečnosti se tady jedná o málo peněz. Málo na to, kolik nás je, 14 milionů 600 tisíc ročně eur. To samozřejmě není málo peněz, ale 14 milionů 600 tisíc pro 27 zemí a venkovských oblastí je jakožto politika dosti slabé. Takže si to, když si to rozdělíte, ta, i když to nyní nevíme, protože ty, ta alokace podle zemí ještě není stanovena, ale můžeme si už nyní říci, že tady nebude silná politika rozvoje venkova, pokud jde o rozpočet. Takže tady se setkáváme s tím, že z těch šesti priorit rozvoje venkova pouze jedna, ta šestá priorita, se zabývá touto otázkou. Já nediskutuji, nediskutuji o důležitosti ostatních priorit, jsou zcela jistě důležité. Já jenom potrhuji, že tato priorita není dostatečně dobře ošetřená v tomto kontextu. To by byl tedy závěr z mé strany k této otázce. A nyní už pomalu budu končit. Máme tady problém. My máme problém, že máme absenci skutečné politiky rozvoje venkova. Jestli ji potřebujeme, tak o tom bychom měli diskutovat tady či jinde. Ale je to realita. Nám chybí silná politika rozvoje venkova. Na druhé straně máme silnou politiku zemědělství a nejsou to dvě stejné věci. V rámci tohoto návrhu to nejkreativnější je scénář integrace. To je to nejpokročilejší, co bylo v této oblasti učiněno v rámci tohoto návrhu. Ale otázka je, jestli cíl integrace na kdy bude stanoven. Na kdy, když už jsme řekli, že v roce 1999 jsme měli scénář větší integrace v porovnání s tím, co máme dnes v rámci evropských politik. Některý kolega mi řekl, No, je to pomalé. V Evropě postupujeme pomalu. Bude to v roce 2020. 2020 to je dlouhá lhůta na základě Eh, současné situace. Máme pseudopolitiku rozvoje venková z počátku 90. let minulého století. Už uplynulo mnoho let, 30 let, kdy čekáme na skutečnou politiku rozvoje venkova. Takže tady pořád máme tu pochybnost, jestli opravdu toto jednotné nařízení, které, které bude příčné přes fondy, jestli je to dostatečná reakce a odpověď. Mm, je toto nařízení velmi komplikované. A nyní hned si uvědomíte, že to eh, představuje eh, velkou administrativní zátěž. Nebude jednoduché toto uplatňovat. Pro tak málo peněz máme tak komplikované nařízení my si říkáme, tady je to tak komplikované a mm, potom to povede k tomu, že dáme někomu vlastně nějakou almužnu nějaké konkrétní oblasti. Protože mm, každá ta konkrétní oblast potřebuje zlepšit situaci, takže kolik dostane ta e, konkrétní oblast e, po té celé administrativě, která je tak komplikovaná, až se to všechno vyřeší. Nyní bych eh, chtěl říci, že nemůžeme hovořit o regionech, tak jak se o tom hovoří ve statistice. Pro analýzu ano, ale pokud jde o uh, tu, to uplatnění, tam nemůžeme hovořit pouze o oblastech, jako například NAC Tři, To je maximum, kam můžeme zajít s naší metodikou. My potřebujeme alespoň nad čtyři. My potřebujeme nějaké podoblasti, venkovské oblasti, které budou homogenní, konkrétní, které budou lepší než mnoho těch takzvaných oblast lídr, které byly tak uměle vytvořené a které nefungují. Buď, a, buď protože jsou malé, či protože jsou uměle vytvořené, či nedostatečně homogenní. Takže tady vidíme, že toto ano, toto nám slouží k analýze, je to ve zprávě, ale neslouží to pro to samotné provádění. Tento druh analýzy je užitečný, protože nám ukáže, že existuje mozaika, velká rozmanitost oblastí. Dobře, musíme dělat rozmanité politiky, ale tento územní celek neslouží pro uplatnění a není to užitečné pro tu Eh, pro tu implementaci. A pokud máme takovou tu politiku, která je tak striktní, tak bychom měli ty regiony mít lépe vyměřené. Určitě se mnou souhlasíte, takže v té praxi to je další nedostatek. A už opravdu závěrem, toto by byl návrh pro analýzu či diskuzi. Co potřebujeme? Evropskou politiku rozvoje venkova jako pilíř jedna v zemědělství, kde je přes příliš předpisů? Nemyslím si. Či rámec pro evropskou politiku? Ano, to si myslím. Mít rámec, nějaké orientační pokyny, které jsou dobře soustředěné a které spolu financují národní politiky konzistentním způsobem. To je ta myšlenka, kterou vám navrhuji. Protože ta, ta první myšlenka je, že toto odpovídá realitě. Většina členských států ještě před rozšířením měly svoji vlastní politiku venkova. A v mnoha případech je to důležitější než to, co přichází z Evropy, pokud jde o e, zdroje finanční. Podívejte se na Německo, podívejte se na Anglii, podívejte se na Francii. Podívejte se na Nizozemsko či Skandinávie, Irsko, nedávno Španělsko. My máme národní politiky pro venkov. Tak co chybí? Chybí samozřejmě, abychom rozlišili, že jedna věc je agropotravinářská politika, agroenvironmentální a druhá věc je rámcová politika pro venkov, která bude příčná, která bude odvětvová a územní. Nestačí nám pouze malý odkaz na, jed, na jednu z šesti, pokud jde o priority. Takže Tady my navrhujeme takovýto rámec, který nemáme. Rámec pro politiku rozvoje venkova. Takový rámec, který by byl společný, který by ukazoval, jakým způsobem se mají tyto oblasti rozvájet, ale kde se nesoudí e, ty konkrétní e, opatření, protože tam to záleží na každé zemi a na jednotlivých možnostech. Takže my bychom měli postoupit eh, k této oblasti, o čem se hovoří nové paradigma venkova. Už se o tom hovořilo v rámci Eh, OECD v roce 2006, už o tom hovořila moje kolegyně a bylo to eh, také podpořeno otázkami udržitelnosti. A nyní tady vám chci ukázat takovéto schéma, což to je to, co bychom potřebovali, že bychom zjednodušili v určitém nařízení jak by mohla společná zemědělská politika a politika soudržnosti, jakým způsobem by tyto dvě politiky mohly přispět k politice venkova. A národní opatření, která se dělají na vnitrostátní úrovni, která se činí. Takže e, toto příčné schéma bychom tomu řekli Rural Act, protože e, toto jsme my použili ve Španělsku pro vypracování našeho zákona. Ale takovýto rámec my bychom potřebovali. A když bychom ještě měli více těch zdrojů, e, tak to by bylo lepší. Ale nejedná se pouze o zdroje, jedná se o systém, jedná se o strukturu opatření, o orientaci, o vodítka. Takže toto bych e, chtěl dát jako téma pro diskuzi a děkuji vám za pozornost. you. Sí, gracias. Gracias, Děkuji, Jesusi. Máme tady malý problém, protože eh, pan eh, ministr musí odletět, takže dáme přednost eh, panu ministrovi, potom budou dotazy, potom budou odpovědi ze strany obou řečníků a nakonec pan komisař by uzavřel tuto dnešní konferenci. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Rzeczywiście. Děkuji, pane przewodniczący. Ano, bohužel za deset minut musím odjet, ale chtěl jsem vám poděkovat za tuto diskuzi, která patří do tří konferencí. Týká se jak zemědělců, tak spotřebitelů a vysvětluje principy naší reformy. Profesor Gemar se ptal, jestli máme problém s konkurenceschopností. A například i s zemědělstvím eh, světovým. Ano, samozřejmě máme je. Jedná se o strukturální problémy. A jedna z problémů, které jsou spojeny s touto konkurenceschopností, eh, to jsou přímé platby, to je systém přímých plateb. Bohužel eh, návrhy na překonání těchto problémů jsou už překonané. Vy eh, víte, pane profesore, že eh, zemědělská produkce se redukuje, protože mnohé eh, farmy nemají zájem na modernizaci, protože farmář, který dostane 60 na platby, které přichází z přímých plateb, proč by měl, být, měl mít zájem na tom, aby se věci měnily. Dostaneli 75 na přímé platby. To Hovořili jsme hodně o ekologizaci, o greeningu. Všichni jsme přesvědčeni, že ozeleňování v rámci prvního pilíře eh, způsobí 30% navýšení plateb. Ale myslíme, že ne, že to platby budou nejdříve začerpat eh, z národních rozpočtů A nejedná se o, tedy o platby doplňkové, jedná se o doplňkovou práci. A pán nakonec, pan profesor González hovořil o problémech o problémech vyrovnaného rozvoju a ptal se, zda máme ochuzené půdy. Když se soustředíme na těch 75 přímých plateb, které jsou vlastně oddělené od produkce, tak úroveň eh, druhého pilíře bude eh, zcela postačující. A eh, dopady používání té půdy budou minimální. Rád bych chtěl podpořit akademický svět a evropské ekonomy, aby analyzovali eh, reformy, které proběhly do současné doby a aby studovali i eh, rozvoj v jednotlivých regionech Evropy. A budeme mít potom návrhy velice plodné, které se budou snažit o aktivní a inovativní konkurenceschopnou politiku a ne eh, politiku, která se bude zakládat pouze na produktivitě. Děkuji.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 Eh, mají opožděný vývoj a proto je eh, důležitá harmonizace eh, regionální politiky a politiky pro venkovské oblasti v rámci zemědělské politiky. Pozorujeme v rámci této politiky, že jsou dostatečné prostředky, které jsou určené na tento rozvoj venkova to je eh, nicméně dosti partikulární politika v rámci Unie. Jistě chápete, dámy a pánové, že to je eh, téma, o kterém často hovoříme. Totiž eh, jedná se o důležitosti druhého pilíře pro nové členské země. A zde máme mnoho spoždění. Rád bych také připomněl další věc. V těchto diskuzitích podle mě chybí odkaz na závěry a zkušenosti 50 let společné zvědělské politiky a vlivu této politiky na eh, budoucí, budoucí rozvoj, a budoucí politiku eh, této politiky do roku 2020. Związania Viděl jsem takhle odkaz na mm, řešení, která bychom měli zapracovat do návrhu pro eh, zemědělskou politiku ve vztahu k finančním trhům. Je pravda, že zemědělské trhy jsou místem, kam eh, proniká mnoho různých spekulací, což mělo velice negativní dopady na zemědělskou politiku. Domnívám se, že je dobře, že Eh, jste zde měli eh, prohlášení z Varšavy. Vy tuto prohlášení, ten text máte, je z 6. října roku 2011. A myslím, že tato eh, plodná diskuze, za kterou vám také děkuji, že by měla být doplněna tímto prohlášením, které jste dostali v písemné formě. Konference, která byla zorganizovaná panem profesorem Wilkinem který eh, pracuje na stejné fakultě jako eh, paní Zavadnická, eh, myslím, mohou a mohli velice dobře obohatit naši diskuzi. Já vám chci poděkovat za tento intelektuální přínos, který propojuje jak intelektuální, tak materiální rys této naší diskuze.

Souhlasíte s tím, že i přes to všechno, co jste řekl, ten druhý pilíř by měl tady v té zemědělské politice zůstat? Za druhé, myslíte si, že bychom měli konkrétněji předepisovat pro členské státy, kolik peněz se do druhého pilíře dá. Vy jste poukázal eh, na to, že členské státy se k tomu vztahu mezi pilíři eh, staví různě. Měli bychom jít do ofenzívy a konkrétně předepsat, kolik peněz do druhého pilíře. Za třetí otázka kofinancování. Eh, ta první, ten první pilíř je stoprocentně hrazen Bruselem, druhý pilíř tady kofinancují členské státy a i v Německu jsou regiony, které Eh, toto kofinancování nezvládají a proto nedosáhnou na prostředky z druhého pilíře. Mělo by se na tom něco změnit a nebo bychom měli to eh, kofinancování učinit závislé na kritériích cílů, tak aby všechny regiony na ně dosáhly. A čtvrtá otázka, tady jde o eh, regionální oblasti podporované. My jsme byli vlastně eh, hrdí na to, že jsme vlastně umožnili regionům demokraticky o tom spolurozhodovat, protože si myslíme, že pro venkovské oblasti by bylo eh, špatné, kdyby Brusel organizoval všechno na vesnici do eh, no, poslední vesničky malé a vy jste kriticky zdůraznil, že ty oblasti nesmí být až zas tak moc malé. Chci se tedy zeptat, jak velké mají tyto podporované oblasti vlastně mít, být tak, aby vlastně jsme postupovali vůbec zásadně demokraticky, ale také, abychom je skutečně mohli podporovat. Děkuji. Děkuji vám, pan Kapulas. Děkuji vám. Pane předsedo, já už, protože je pozdě, nepoložím tolik otázek, kolik bych chtěl býval položit, protože toto téma je nevyčerpatelné. Ale jak už to zpravodaj Evropského parlamentu pro nařízení pro přímé platby a rozvoj venkova bych chtěl poděkovat eh, všem řečníkům. Všechny ty příspěvky byly výborné. Potvrdilo se mnoho našich eh, pochyb a potvrdilo to také mnoho našich názorů. Já si myslím, že toto přispělo k tomu, aby aby jsme mohli jít více do hloubky, abychom si uvědomili, že potřebujeme opravdu řešení v rámci těchto tří institucí. Existuje mnoho rozporů ty nástroje budou vždy nedostatečné, rozpory jsou obrovské, ale máme všichni společný zájem, který sdílíme. Musíme eh, vypracovat lepší, spravedlivější SZP, vyrovnanější a která bude lépe reagovat na očekávání našich eh, občanů. Eh, pro mě tato konference byla velmi zajímavá. Děkuji vám všem za vaše příspěvky a jsem vám samozřejmě k dispozici pro tento koncesus, který je tak potřebný. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se také vlastně eh, přihlásil, abych za frakci EPP poděkoval všem, kteří dnes hovořili, protože eh, hovořili velice zajímavě. My se tím budeme dále zabývat, ale přihlásil jsem se také proto, eh, bohužel pan Savický už odešel, i jemu jsem chtěl poděkovat za skvělou spolupráci s výborem Agri a prosím, vyřiďte mu to, že eh, Lisabonskou smlouvu on skutečně naplnil. Ještě nikdy jsem nezažil, aby eh, nikdo, aby někdo spolupracoval tak už se s parlamentem jako pan ministr eh, Savicky. Já vám přeji všem hezké Vánoce, mnoho úspěchů do nového roku jemu a všem samozřejmě na pódiu. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a ještě někdo se hlásil o slovo? Dobrý den, já se jmenuji Radim Perlín a jsem přijel z Prahy, z České republiky a chci velmi poděkovat parlamentu za uspořádání této debaty a především chci složit velkou poklonu posledním dvou řečníkům. Já pracuji v výzkumném centru Rural, které se zabývá problémy politiky rozvoje venkova a plně souhlasím se závěry, které profesor González tady brilantně předložil. Uh, Domnívám se, že klíčovým problémem politiky rozvoje venkova, tak jak bychom ji měli chápat a tak jak není napsaná v současném návrhu nařízení Evropského, Evropské komise, je právě definování toho rámce podpory pro rozdílné typy venkova v Evropě, v jednotlivých státech Evropské unie, ve 27 rozdílných zemích. Domníváte se, pane profesore, že je možné formovat evropskou venkovskou politiku nebo jenom v rámci toho rámce, o kterém jste mluvil v závěru, je možné formulovat evropskou politiku rozvoje venkova pouze jako národní politiku? Děkuji za odpověď. Děkuji vám. Nyní bych eh, požádal eh, paní Zavalinskou a pana Gonzáleze, aby velmi stručně zodpověděli na tyto dotazy, abychom mohli dát slovo panu Čološovi. Děkuji. I think Jesus is leaving for the airplane, so maybe you can start. Eh, Jezus eh, odchází na letadlo, takže možná, kolego, můžete začít. Should Pilar to yes. Bueno, mm, Creo que hay... Já si myslím, že tady jsou dvě klíčové otázky. Eh, je jich ještě mnoho Eh, dalších eh, důležitých témat, ale to nejdůležitější je, jak, kde, jakým způsobem bychom měli situovat ven, eh, politiku venkova v rámci společných politik. Kde je to správné místo politik rozvoje venkova? Já bych se neodvažoval nějakým způsobem očernit našeho komisaře pro zemědělství. Já bych chtěl jenom připomenout, že tato debata není nová. Někteří, kdo jsme už trochu starší, tak už jsme to zažili. Já jsem byl v roce 2003 v Salzburgu, tady o tomto se hovořilo eh, v rámci jiných reform SZP, které probíhaly a o tamtuť vzniklo, eh, vyšlo to řešení, která my máme dnes. Mnozí si myslíme, že to nebylo nejlepší řešení, ale to byl výstup tenkrát. Já si pamatuji, že komisář Eh, Michel Barnier pro rozvoj venkova. Mm, tehdejší on jeden den odešel, pohovořil pouze 15 minut a během zajovacího ceremoniálu odešel. A když to udělal, tak já jsem si pomyslel, to je konec. Už eh, nebudeme mít společnou politiku rozvoje venkova, která by nebyla v SZP. Vyhrál tenkrát pan Fischler, jestli můžeme hovořit o um, pravidlech hry. Ale ta zkušenost nám dnes ukazuje, že tamto řešení nebylo dobré, že uplynulo dost času a vidíme, že stále nemáme politiku rozvoje venkova, především po rozšíření, protože ty země, které jsou na tom hůře, jsou ty země, které vstoupily později, protože ty mají více venkova. Ta Evropa je nyní venkovštější. Dříve jsme měli 80% území, nyní máme přes 90%. Já si myslím, že ta otázka je stále ve vzduchu. SZP e, eh, má mnoho dočinění s venkovem, to je bez pochyby, ale to, o čem se tady hovoří, že to je společná politika venkova, mnohoodvětvová a územní, takže to e, neodpovídá, není v souladu v rámci e, eh, SZP, ani to není v souladu s tou novou reformou, takže pokud komise či parlament či jiné e, orgány EU si chtějí položit tuto otázku, tak to by bylo. To, co máme máme, nám není k užitku. Hlavně co se týče do budoucnosti. To neznamená, že ta opatření nejsou dobrá nebo nepřinesla výsledky, ale ty výsledky jsou nedostačující. To je odpověď. Já si myslím, že nařízení, které by bylo příčné, tak není řešením. Já si myslím, že to je mnohem, mnohem komplikovanější ještě v porovnání s tím, co bylo v roce 99. Proto moje odpověď zní, že bychom se měli pokusit dát více do souladu vnitrostátní politiky, které existují či budou existovat, s orientačním rámcem, který by byl vhodnější v rámci EU na tomto území. A ještě na upřesnění. Já si nemyslím, že bychom měli plánovat e, území nad čtyři odsud to komise neučiní, na to jsou státy a regiony. Oni lépe vědí, jaké, jaké priority a obtíže mají v jejich regionech, ale ta rámcová opatření, ta hlavní vodítka, to spolufinancování, protože ten rozvoj bude spolufinancován. Takže ten problém pro nás je priorita 6, která tam je e, malinká. Článek 21, 55, 60, takto maličké to nepovede k politice venkova v Evropě. Máme dobrou politiku eh, v rámci agri-environmentálním a agri-potravinářské. Máme politiku dobrou, která se dá zlepšit, ale nemáme takovou politiku v rámci rozvoje venkova. Omlu, děkuji. A závěrem eh, pan komisař Čološ a potom pan de Castro. Eh, Nejsem tak domýšlivý, abych chtěl eh, vyvodit závěry z této diskuze a nechci také prodlužovat eh, tuto schůzi vzhledem k času. Mohli jsme konstatovat také dnes, že tváří v tvář výzvám, který musíme čelit v Evropě, protože hovoříme o SZP, otázka zemědělské produkce a její konkurenceschopnosti a dobrého řízení přírodních zdrojů současně s ní, což je eh, stále větší požadavek evropských občanů, že tedy tato otázka i eh, rovnoměrného vývoje eh, venkova, tak je jasné, že SZP je nezbytná pro řešení těchto otázek, ale možná nestačí, aby všechno řešila. Ale naším úkolem a naší misí je, abychom se zasadili o to, aby tato politika byla co nejlépe využívaná pro to, abychom našli odpovědi na tyto výzvy. Mohli jsme také konstatovat eh, v těchto různých eh, prezentacích, že nemůžeme eh, se opírat pouze o otázku financí. Rozpočet je sice důležitý, ale nestačí eh, odpovědět na všechny otázky, které vyvstávají. Proto eh, potřebujeme výzkum, proto potřebujeme inovaci a proto potřebujeme i aplikovaný výzkum a hlavně eh, přenos potom těchto poznatků do zemědělství. Potřebujeme také nástroje, které by umožnily eh, zemědělcům a všem účastníkům na potravinovém řetězci, aby použili přidanou hodnotu, která se v tomto řetězci vytváří, tak, aby každý mohl lépe pracovat a abychom se vyhnuli tomu, že dospějeme do absurdní situaci, že máme silný zpracovatelský průmysl, ale zemědělci eh, nejsou dobře placeni a spotřebitelé Eh, neplatí správnou cenu eh, za eh, dodaný produkt. Z tohoto důvodu je, jsou důležitá i opatření na trhu, je potřeba kombinovat různé nástroje a inovovat nejenom výrobu, ale i organizaci práce, abychom lépe využívali zdrojů, které máme k dispozici. Musíme také zajistit eh, tuto rovnováhu mezi ambicemi výroby. Viděli jsme zde, že otázka produktivity je velice důležitá a hledáme způsob, jak produktivitu neustále zvyšovat, ale tato, toto zvyšování produkce nesmí škodit eh, našemu životnímu prostředí a udržitelnosti eh, zemědělství. Naše nástroje možná nejsou dokonalé, ale potřebujeme alespoň orientovat eh, typ eh, zemědělství a způsob, kterým chceme pokračovat. A máme dále také teritoriální přístup. A zde jsme mohli slyšet, že opatření, která máme, nejsou postačující, ale říkám, že my nemáme ambici říkat členským státům a jejich regionům, co mají dělat. My navrhujeme možnosti a vhodnosti a potom kraje a potom členské státy a mm, kolektivity eh, rozhodnou sami, co mají dělat. SZP má eh, různé, různá nařízení, ale když nebudeme mít jasnou představu o tom, co se rozhoduje na lokální úrovni, tak nebudeme mít silnou eh, zemědělskou politiku. A na závěr bych eh, zdůraznil myšlenku, že tato zemědělská politika možná eh, není úplně postačující, ale je nezbytná k tomu, abychom měli nový směr pro naše ambice, které máme v tomto sektoru a které máme eh, v této oblasti rozvoje venkova. Rád bych poděkoval všem, kteří se dnes podíleli eh, na dnešní diskuzi a kteří nám zde, eh, kteří se s námi rozdělili o své poznatky Eh, jsou to všechno diskuze užitečné pro uzavření této, eh, tohoto návrhu reformy. Děkujeme za to, že eh, parlament byl tolik otevřený a že nás zde přijal. To, co je začátek rozhodovacího procesu. My budeme ještě pokračovat v této diskuzi hm, mezi různými institucemi a během celého roku 2012 tato diskuze bude Eh, pokračovat a bude to diskuze otevřená, vy do ní budete moci vstupovat a hned ze začátku to bude diskuze otevřená široké veřejnosti. Rád bych také uzavřel eh, a poděkoval eh, našim tlumočníkům, kteří po každé vydávají velkou energii pro to, aby nás doprovodili v naší cestě a aby nám pomohli se dorozumět. Děkuji vám všem.